dohodne na něčem v rámci vyjednávání, tak tato dohoda musí být formálně odsouhlasená, validována výborem předtím, než se e, postoupí plénu k, k závěrečnému odsouhlasení. Také jsme i pokročili v jednom bodě, který byl velice významný pro některé z členů našeho výboru a e, který ne vždy figuroval v těch různých návrzích, o kterých jsme diskutovali. A tento bod se týká toho, že pokud předtím, než se začne vyjednávat, než e, v rámci příslušného trialogu, tak mandát výboru e, se postoupí plénu a plénum potom to posoudí a bude eh, diskutovat o tom, eh, že případně se eh, může změnit změnit mandát a nebo předkládat tedy pozměňovací návrhy k němu. A já si myslím, že tady jsme udělali velký pokrok. A podle mého soudu asi tady se dohodneme nakonec. A teď, které ty body jsou problematické? Problematické body je například role, kterou má hrát plénum parlamentu v tomto procesu vyjednávání v prvním čtení. Již jsem předem uvedl, že <clears throat> tak jak tedy jsme postupně eh, vyjednávali o této věci, tak podle mě eh, v celém parlamentu eh, se posilovala určitá rezistence, určitý odpor vůči dohodám v prvním čtení. Takže nejprve to byl takový požadavek, který byl takový abstraktní, potom se konkretizoval a obecně Tedy se říkalo, že parlament by měl vyčerpat možnosti, které nabízí jednací řád právě proto, aby to vyjednávání bylo intenzivnější, fundovanější eh, a bez toho, aniž bychom se snažili ukvapeně se dohodnout s radou. To znamená obecné klima zde. Pokud jde o dohody dosažené v prvním čtení, tak jak si v posledních měsících eh, eh, se to tak rozmělňovalo, oslabovalo. A já si myslím, že i různé frakce, včetně různých orgánů parlamentu, tak mm, již tedy eh, mm, dospěli k závěru, že plénum by mělo hrát významnější roli v procesu vyjednávání a že parlament by neměl nějak ukvapeně se snažit dosáhnout dohod ve vyjednávání a měl by se snažit použít veškeré možné nástroje tak, aby ten výsledek byl co nejlepší, tedy jde o výsledek. A zároveň pokaždé, když jsem já předkládal nějaké návrhy, tak jsem narazil na odpor proti tedy těm předchozím návrhům. To znamená, že ať je to třeba asi je to kvůli mé neschopnosti, nebo možná je to proto, že tady máme nějaký problém, který musíme řešit všichni společně, ale nikdy eh, nebyl předložen návrh, který by v rámci jen, jenom frakce byl předmětem konsensu, tedy ani frakce se ani nedohodly. Já jsem si vědom, a možná i jiní členové našeho výboru jsou si vědomi toho, že některé politické skupiny, některé frakce tedy, eh, mají mezi sebou tedy různé názory. A některé ty frakce eh, diskutovaly na příslušných pracovních eh, výborech, eh, výboru AFKO, ale ne <clears throat> jednali o tom tématu v rámci celé, na schůzi celé politické skupiny, své politické skupiny. A já si myslím, že pokud nebudeme o této věci diskutovat nejprve v, v politické skupině, ale na celé politické skupině, celá frakce o tom musí jednat dohromady. A pokud se to neučiní, tak nebudeme vůbec vědět, co ty frakce chtějí a zdali vůbec je možné dospět ke společnému postoji a zdali vůbec najdeme nějaký společný styčný bod mezi frakcemi. A z tohoto bodu na začátku, jak jsem řekla, teď to zopakuji, protože přišel pan Weber, což je důležitý element v této diskuzi. A já jsem nechtěla, abychom dnes diskutovali o stávajícím stavu zprávy. To ne. Ale abychom diskutovali o obecných otázkách, které jsem nastínil. Já bych vás chtěl požádat, chtěl bych požádat koordinátory, tedy všechny koordinátory stínové zpravodé, aby na program eh, schůze svých politických skupin prosadili tento bod, diskuzi o tomto bodě abychom v příštích měsících, tedy pardon, týdnech, které nám zbývají ještě do eh, prázdnin, tak abychom využili ty týdny k tomu, aby v rámci každé politické skupiny na schůzi, tedy celé skupiny, aby se diskutovalo o tomto programu, který se týká tedy článku 70. A <clears throat> také bych chtěl požádat eh, politické skupiny, aby se nějak eh, postavili, vymezili, vyjádřili názor k následujícím bodům. A to první. Pokud chtějí, aby všechny mandáty výborů se postupovaly plénu všechny mandáty, aby odsouhlasovalo plénum. Možná s výjimkou těch mandátů, které budou čistě technické povahy nebo které eh, budou mít absolutní konsensus podporu eh, příslušného výboru. A proto otázka jedna. Chcete, aby všechny mandáty výborů se postupovaly plénu? Otázka dvě pokud, tam se zdali chcete, aby mandáty výborů eh, se postupovaly konferenci předsedů. Aby konference předsedů rozhodovala o tom, že eh, ten to postoupí plénu či nikoliv. Pokud konference by rozhodla, že se postoupí ten mandát plénu, no tak tam problém nebude samozřejmě, dostane se to do pléna. Ale pokud konference by rozhodla, že ten mandát se nepostoupí plénu, tak za jakých podmínek politické skupiny či členové, eh, tedy poslanci, mohou eh, eh, tedy v rozporu s rozhodnutím konference požádat, aby se konala diskuze Eh, o pozměňovacích návrzích a tak dále a aby eh, se to vše dostalo do pléna, které potom rozhodne. A já se ptám potom, jaká většina, respektive menšina třeba, by mohla požádat o to, aby eh, tedy rozhodnutí konference předsedů, které by rozhodlo, že se to nepostoupí plénu, tak jaká většina poslanců musí požádat o to, aby se zvrátilo to rozhodnutí. Jaký má být tedy případně konkrétní počet členů parlamentu, nebo jaké složení se politických skupin a tak dále. Ještě opakuji. <clears throat> Pozice jedna takže všechny mandáty výboru eh, mají se postoupit do pléna předtím, než se zahájí vyjednávání a v tomto případě plénum, vždycky když ten mandát se dostane do pléna, tak plénum může o tom vést rozpravu a může i změnit mandát toho příslušného výboru. Takže to je ta první hypotéza. Druhá hypotéza mandát, o mandátu bude rozhodovat konference předsedů a konference předsedů rozhodne, zdali se postoupí ten mandát do pléna nebo ne. Pokud se, dost, se postoupí plénu, tak ano, ale pokud nikoliv, tak tam se, jaký počet poslanců, respektive počet politických skupin bude nezbytný pro to, aby mohl požádat o to, aby eh, Eh, daná eh, věc, i když konference předsedů to zamítla, eh, se může dostat do pléna. A pokud tam se pokud ty frakce o tom budou jednat v červnu, tak na příští schůzi výboru AFKO bych uspořádal Eh, setkání se stínovými eh, eh, zpravodaji a se zástupci frakcí, abych vůbec zjistil, jaký je názor jednotlivých politických skupin, abych potom mohl připravit zprávu, která získá konsensus, protože jsem přesvědčen zcela po všech těch úvahách, které jsem zde nastínil, poté, že zde roste odpor k dohodám v prvním čtenu, čtení, parlamentu, tak já jsem přesvědčen, že reforma jednacího řádu v tomto bodě právě je daleko důležitější eh, než eh, eh, je v tom, pardon, při této reformě je daleko důležitější konsensus než nějaká ukvapenost. Proto je třeba ještě vyčkat, tak abychom skutečně získali většinu a abychom získali podporu všech relevantních politických skupin v parlamentu a <clears throat> které mají zájem na této zprávě. Takže vzhledem k tomu, co jsem řekl, tak já myslím, že nemá smysl, abychom dnes diskutovali o zprávy jako takové, protože eh, to vyplývá z toho, co jsem řekl. Já myslím, že je daleko důležitější, protože vím, že zde jsou různé názory i uvnitř jednotlivých frakcí a vůbec není jasné, jaké jsou názory konkrétních frakcí, takže bych radši, abychom vedli v rámci politických skupin, tedy ve frakcích, konkrétní diskusy na to téma, abychom potom eh, <clears throat> Věděli, jaký je jejich názor ke zmíněným otázkám a e, tedy zdali frakce si přejí, aby o všem rozhodovalo, o každém mandátu rozhodoval plé, e, rozhodovalo plénum, anebo aby nejprve Předem rozhodovala konference předsedů a pokud konference předsedů by rozhodla, že ten mandát se nedostane do pléna, tak jaký počet eh, poslanců může toto rozhodnutí zvrátit, tedy postoupit eh, ten mandát do pléna eh, a plénum případně může změnit ten mandát a předkládat pozměňovací návrhy k tomu. Takže já bych o to požádal stínové zpravodaje, koordinátory, samozřejmě já bych rád eh, s nimi spolupracoval na této zprávě, abychom to posunuli vpřed. A závěrem musím zdůraznit, že jsem také hovořil s předsedou parlamentu a který <clears throat> vyjádřil hm, i eh, tedy svůj zájem a obavu. Eh, také si přeje, abychom zde dospěli ke konsensu a vlastně je to poprvé, kdy ty nejvyšší orgány v parlamentu se přímo zapojily do tohoto do té, nut, do té snahy zreformovat článek 70 a tak, aby, eh, co, eh, aby se posílila role pléna v parlamentu. Děkuji vám. Máme zatím přihlášené čtyři řečníky a chtěl bych zdůraznit, abychom se skutečně snažili vlézt do časového limitu, který máme k dispozici. To znamená, měli bychom končit do deseti hodin. Takže prosím, první řečnice na seznamu. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že pan Guerrero tady přednesl velice jasnou analýzu těch témat, otázek, které vedly k tomu rozdělení názorovému. My v EPP jsme toho názoru, že je třeba, abychom zajistili, že ten výbor, který bude mít na starosti to vyjednávání, takže skutečně bude mít, bude mít na starosti i ten vyjednávací mandát. A ten mandát by měl obsahovat také pokyny pro jednání. Nicméně je tady další tábor, který říká, že by měli, mělo být možné také něco měnit. Pokud jde o to důležité téma, které se týká plenárního zasedání nebo konference předsedů, tak my si myslíme, že plénum, by mělo hrát jistou roli. Toto je početný parlament a ačkoliv zdá, se může zdát, že ta myšlenka je zajímavá, že tady často dochází k protichudným názorům, tak vzhledem k tomu, že plénum vlastně nemá žádnou konkrétní pravomoc, tak to myslím, že má negativní vliv na prestiž našeho parlamentu. Myslím si, že toto je téma, kterému se musíme věnovat. V naší skupině si myslíme, že plénum by mělo hrát důležitou roli. Pokud jde o to, kdo v plénu by měl mít pravomoc měnit konkrétní mandát, tak podle našeho názoru tedy členové tohoto výboru za EPP si myslíme, že by to mělo být, eh, že by ty změny měly probíhat jménem politické skupiny, nikoli za jednotlivé členy. To znamená, že politická skupina by měla mít možnost předložit pozměňovací návrh. Takže pan Gerardo má pravdu, když říká, že politické skupiny by měly být, mít možnost se rozhodnout, jaké je jejich stanovisko tomuto, k této věci, protože na toto téma mají různé politické skupiny pochopitelně různé názory a naše stanovisko je takové, že právě plénum je tím orgánem, který by měl rozhodovat. Pokud jde o konferenci předsedů, tak se nedá vždy říct, že konference předsedů má demokratickou legitimitu, která by se nám líbila. Každý předseda výboru ví, co se děje v tom kterém výboru, pochopitelně, ale to také znamená, že někdy se vyhýbá oponujícím názorům. To znamená, že si myslíme, že konference předsedů by neměla mít až tak závažnou roli. To je tady součást našeho stanoviska plénu má možnost se vyjádřit každý. Takže i poslanci a poslankyně, kteří jsou zvoleni na své první funkční období, tam mohou získat představu o tom, jak demokracie by měla fungovat. Jsme parlament. Parlament má fungovat jako celek, nikoli jako jednotlivci, kteří spolu navzájem nespolupracují. A i když jste koordinátor nebo předseda výboru, to je jedno. Vážnost parlamentu spočívá v tom, že kon- činí rozhodnutí kolektivně, jako celek. Já jsem si jistá, že každá politická skupina samozřejmě bude mít různé názory, ale chtěla bych poděkovat panu Gererovi eh, za to, co o tomto tématu řekl, protože já s ním souhlasím. Určitě potřebujeme mít něco, na čem bude schopná se shodnout alespoň většina různých politických skupin. Abychom mohli působit co nejúčinněji a nejefektivněji. Děkuji. Děkuji. Takže prosím, další řečník. Děkuji. Já mám pocit, že nám to trvá všechno strašně dlouho, jsem z toho až trochu frustrovaný. Mám trošku podezření, pokud jde o pana Gereru, takže jsme vlastně blíže schodě, než se zdá, ale vím, že politické skupiny musí mít možnost si to promyslet. Moje zkušenost je taková, že politické skupiny začnou o něčem přemýšlet až ve chvíli, kdy existuje nějaký návrh, který vzejde z výboru. A já bych proto chtěl, abychom se drželi té lhůty, na které jsme se dohodli pro předkládání pozměňovacích návrhů, což je podle mého názoru 6. 6. A abychom tedy pokročili, pokračovali tak, jako obvykle, běžným způsobem. Ten dokument z 10. května, který je nazván pracovní dokument, tak to je text, na který bychom se měli, mít, na který bychom se měli zaměřit. A pořád jsou tam některé nedořešené otázky, nicméně ty můžeme rozhodnout pouze hlasováním. Pokud jde o ty zásadní otázky, které vznesl pan Guerrero, tak Alde není toho názoru, že by mělo jít o automatické předávání každého mandátu na plénum. My uznáváme, že konference předsedů musí mít možnost, jak si dostat své roli. A rád bych, aby to bylo zakotveno v jednacím řádu, A pak jde o tu hranici. Tak. Na to nemám žádný vyhraněný názor, ale samozřejmě se musíme vyhnout tomu, aby jedin, kombinace, pouze kombinace skupin nebo jednotlivců, které mohou poslat něco na plénum, by aby, aby to vždycky byla, bylo pouze spojení těch dvou největších politických frakcí. A myslím si, že pan předseda to také uznává, takže spíše jde o to, abychom ten text jaksi <clears throat> doladili, uhladili. Tady ten text ohledně přeposílání mandátu plénu. Děkuji. Děkuji, pane Dafe. Já jsem se také zařadil na seznam řečníků a velice stručně se chci vyjádřit k článku 2c, který eh, hovoří o ochraně menšin ohledně toho, jak velký počet členů poslanců poslankyň má právo žádat o to, aby plénum něco rozhodlo. Mně se líbilo, co říkala paní Žanaku, protože teď už máme určité překážky z demokratického hlediska, kdy parlament rozhoduje. My už jsme o tom hovořili, <clears throat> tedy o hlasovacím postupu a o utajení ohledně těchto postupů. A já si myslím, že musíme vzít v úvahu i rostoucí obavy, protože je velice důležité, aby co nejvíc, největší počet eh, rozhodnutí se činil v otevřeném fóru, aby veřejnost věděla, co se děje, aby to bylo transparentní. Neznamená to, že automaticky to, co máme teď, je špatné, ale prostě si někdo může myslet, že se něco špatného děje. Takže ta výsada, eh, aby tady někdo mohl požádat o to, aby plénum eh, o něčem rozhodlo, to by nemělo být, nemělo být eh, pouze výsadou nějakého velkého počtu členů, tak jak se říká v eh, pozměňovacím návrhu 6. Takže já jsem velice rád, že jsem si vyslechl to, co říkala paní kolegyně. Nic dalšího už k tomu neřeknu a slovo má pan Weber. Eh, já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji za odvedenou práci a Eh, mě by zajímaly tři otázky do příštích několika týdnů. První otázka, to, že všechny mandáty výboru v podstatě mají do pléna, že by tam měly být jaksi prověřeny, tak ta otázka je vlastně eh, zodpovězená. To vlastně eh, nikdo nenavrhuje. Máme řadu technických dokumentů, kde existuje mnoho mandátů, kolegové ve výboru se zhodnou a tím to také končí. To znamená, že eh, poslední hlasování je hlasování ve výboru a to je všechno. Za druhé, eh, to je role konference předsedů. Eh, že by to tam tedy mělo být předkládané, to je druhá otázka zpravodaje. Já si myslím, že i tady také nemáme mezi frakcemi spor. Role konference předsedů byla vždycky už taková, že pokud eh, role, pokud tedy konference předsedů považuje za správné to dát do pléna, třeba jak jsme to měli do šestí balíčku, pak eh, se to skutečně na plénum dostane. Takže pokud je proto většina eh, mezi předsedy, mezi předsedy frakcí, tak to tak prostě je. A tak to, to může rozhodnout konference předsedu a tak by to tady skutečně, tak to dneska je, tak by to mělo zůstat. Čili já si myslím, že tato otázka je z mého hlediska eh, jasná a není třeba o tom dále diskutovat mezi frakcemi. A ta jediná skutečně sporná otázka, to je ta otázka eh, menšinového práva. To znamená, kdo by měl mít právo Eh, dát eh, určité téma do pléna, ačkoliv v konference s předsedů s tím nesouhlasí. Máme tady dva návrhy k tomu. Máme jedna eh, věc, tady dvě frakce a nebo určitý počet poslanců, já 10%, a nebo jedna frakce a 40 poslaneckých podpisů. A já myslím, že bychom s tím měli zacházet tak jako u všech ostatních otázek. Prostě dneska tady máme eh, to pravidlo eh, jedna frakce 40 poslanců, čili proč to neudělat stejně? My jsme eh, minule ve Štrasburku hlasovali o delegovaných aktech, to znamená, jakým způsobem s prováděcími záležitostmi komise zacházet. Čili i tady je to tak, že každá frakce musí mít právo nechat plénem prověřit eh, delegovaný akt. I tady existuje eh, menšinové právo. Otázka je, eh, jaká je definice menšiny a my to prostě říkáme tak, že každá frakce má právo předložit otázku plénum. Čili toto je otázka, jestli eh, to má být eh, jedna frakce nebo dvě, 75 hm, eh, nebo 40 poslanců. Čili toto je otevřená otázka a třeba já můžu říci, že v EPP je také určitý počet lidí, kteří jsou spíše proto, aby to byly dvě frakce, nebo další kolegové hm, z výboru, tak Hmm, samozřejmě eh, ti zase eh, hovoří o tom, že by to bylo oslabení koordinátorů nebo hm, funkcionářů výboru. Ale my jsme eh, v prosinci loňského roku jsme se rozhodli, že by to mělo být tedy ta otázka jedné jediné frakce a také v AFKu, tedy kolegové EPP e v AFKu jsou také pro otázku jedné tedy pro verzi jedné frakce. Čili já si myslím, že my jako AFKO bychom to teď neměli e, úplně e, zamítat. Samozřejmě, že v každé frakci e, budou i negativní hlasy, ale my jako AFKO prostě máme za úkol předložit návrh. Jestli to plénum schválí nebo ne, tak to já samozřejmě taky nevím. Tady není žádná garance, ale jsme odborný výbor, máme zodpovědnost za ústavní otázky a tedy Eh, je naším úkolem předložit návrh, který bude podroben kritické diskusi třeba také v reakcích, ale skutečně, eh, aby vůbec tady existoval nějaký návrh, o předložení návrhu tady jde. Čili to je apel také na kolegu Dafa. já, já si myslím, že toto je v podstatě také otázka zodpovědnosti vedení eh, předsedové frakcí nechť si rozhodnout, jestli e, prostě jakým způsobem to budou omezovat, já nevím, jedno čtení první nebo takto. E, prostě jediné otevřené, co tady je nedořešené, jestli teda ta menšina bude jednofrakční nebo dvoufrakční. Děkuji vám, pane Verbere, pan Valtieri. Grazie. Ma io... Děkuji. Domnívám se, že metodický návrh, který předkládá kolega Guerrero, že je to moudrý a eh, hodný návrh. Ne proto, že by nebylo možné eh, postupovat podle normálního postupu, to znamená hlasovat v plénu a požadovat rozpravu ve frakci předtím, než se hlasuje v plénu a tak dále, ale <clears throat> tady Hovoříme o jednacím řádu a ze své povahy jednací, jednací řád, to jsou společná pravidla, i e, to jednoduché pravidlo většiny musí být politicky e, jaksi akceptovatelné, přijatelné, ale tady máme citlivější bod v jednacím řádu. To je způsob, který se bude aplikovat pro eh, tedy legislativní zprávy. Tady to je zásadní bod přece. A tudíž si myslím, že eh, jenom to, že eh, výbor mm, toto předkládá k diskusi frakcím, tak já myslím, že to je <clears throat> nástroj dostatečný, abychom získali názory jednotlivých skupin, nejenom jednotlivých národních delegací, ale vůbec jednotlivých <clears throat> dalších uskupení, koordinátorů a tak dále. A objektivně tedy to je činnost, která si vyžaduje, odkud skutečně chceme, aby ten návrh byl co nejlepší, aby plénum to Eh, potvrdilo, tedy jak plénum jednotlivých politických skupin, potom celé parlamentu. Proto je třeba zvážit adekvátně všechny možné alternativy a proto si myslím, že bychom měli ještě vyvinout další úsilí my zde <clears throat> a to eh, iniciovat eh, jaksi hlubší analýzu a e, prodebatovat všechny ty otevřené body se všemi e, kolegy z jednotlivých frakcí a potom předložit návrh, který nebude definitivní, který ještě bude možná předmětem pozměňovacích návrhů, ale bychom mohli říci, dobře, vzali jsme do úvahy e, jak si ty rozmanité postoje celého parlamentu, protože tady přece jde o jednací řád a ne o nějakou jinou normální zprávu. A teď k meritu věci. <clears throat> Ty tři otázky kolegy Gerera. Eh, zde hm, tady eh, nejde pouze tedy o eh, jednoduchý bod, kdybychom si mohli udělat takové referendum, ano nebo ne, protože jedna, z jedné otázky vyplývají další a další otázky, nad kterými je třeba se ještě zamyslet. <clears throat> Je zřejmé, že pokud <clears throat> i bychom dali možnost eh, tedy do, přijímat dohody v prvním eh, eh, čtení, ale vlastně <clears throat> ještě předtím, než se odhlasuje zpráva ve eh, výboru, eh, tak eh, zde musíme mít určitou garanci toho, že se k tomu vyjádří plénum. A hm, to je taková kombinace tady, ale ta kombinace, která se nám předkládá, je trochu jiná. Já osobně <clears throat> myslím, že například bychom mohli eh, zvážit takovou rigidnější, rigidnější eh, hypotézu, pokud jde o roli výboru. A eh, předtím, než se začne vyjednávat v trialogu, tak je třeba, aby skončilo jednání ve výboru. A, a takže a potom teprve začít vyjednávat až poté, co skončí ten postup v daném příslušném výboru. A já myslím, že to by dalo větší legitimitu eh, a, eh, eh, a garantovalo určitý výstup v plénu, i když nikdy nic není stoprocentně jasné. Ale takže <clears throat> já si myslím, že A takže zde si myslím, že to jsou ty body, eh, které eh, musí kolegové všichni velice dobře zvážit, a protože, eh, jak říkám, je to věc složitá. Jsou zde dva požadavky. Za prvé, musíme eh, eh, tedy dát novou váhu těm smlouvám dosaženým v prvním čtení, které musí být potvrzeny potom v plénu. Samozřejmě je to důležité, protože se zvyšuje legislativní práce parlamentu a přijímáme legislativu k mnoha věcem a samozřejmě nemůžeme delegovat tu legislativní pravomoc jenom několika osobám. A musí eh, ale to být eh, i jaksi vyváženo větší flexibilitou, aby ta procedura nebyla příliš těžkopádná, protože to by eh, zatížilo legislativní proces a je třeba, samozřejmě tam, kde existuje jasně konsensus, tak je třeba, aby takové věci se vyřizovaly rychleji. Je třeba tedy sladit oba tyto prvky, což je těžké a proto já souhlasím s tím metodickým postupem, eh, abychom tedy v příštích týdnech eh, si to prověřili, zjistili, jak to je eh, a abychom všichni tedy věděli, si uvědomili významnost této věci a všichni se k tomu vyjádřili. Děkuji, pan Traskovský. When it comes to subject matter, pokud jde o obsah, tak jedinou vlastní otázkou, skutečnou, je otázka minoritních práv, práv menšiny. Takže je jasné, že jsou tady tací, kteří by chtěli omezit tu hlavní roli především na konferenci předsedů a to je to skutečné nebezpečí, které tady je. A bez ohledu na to, jestli se politické frakce shodnou nebo ne, tak my víme, jaká by měla být, tedy ohledně toho, jaká by měla být ta ochrana eh, minorit, tak eh, já si myslím, že naším hlavním úkolem je vůbec ochránit, aby něco, nějaká taková ochrana existovala, protože jsou tady tací, kteří nechtějí, aby něco takového ex- existovalo a aby jedinou instancí byla konference předsedů. Takže pokud jde o obsah, tak jediným důležitým bodem je to, abychom jasný, vyslali jasný signál, že tedy ano, má se účastnit konference předsedů, ale nějaký typ práv menšin by měl existovat. A potom se tedy prvé můžeme zaměřit na to, co my jako výbor bychom si představovali pod tímto pojmem. Je pravda, že v případu EPP a tohoto výboru jsme se shodli na tom, že minoritní pravidla, to by mělo být založeno na jedné politické frakci. Po dlouhé diskuzi toto je tady pozice EPP v tomto výboru, ale a já, Andrew, chápu to, co jste říkal ohledně toho, že tady bychom to měli udělat co nejrychleji, že bychom měli mít nějaké stanovisko jako AFKO, ale také chápu to, co říká Enrique. Proč? Protože někdy máme trošku problém s důvěryhodností našeho výboru. Proč to tak je? No, protože jsme specifický výbor, který se zabývá někdy tématy, která se zdají být takovými nesrozumitelnými tématy. Nikdo vlastně tomu moc nerozumí a nebo se tím zabývá až úplně na posledním, eh, v posledním stupni každého postupu. A tady souhlasím s Enrikem v tom, že někdy se na nás ostatní dívají jako na takové výstředníky. Lidé vidí nějaké naše stanovisko a to potom naše politické frakce v plénu naše stanovisko přehlasují a něco takového už se v minulosti stalo, takže musíme se poučit z toho, co se děje. Například, co se stalo s tou zprávou o iniciativě občanů, občanských iniciativách. Tam jsme měli velice rozumné stanovisko našeho výboru, ale potom eh, petiční výbor se potom loboval a nešlo tam o naše pravomoci, takže jsme se dost nezmobilizovali a potom ostatní, jak si se tím začali zabývat a nakonec Tady ano, my jsme nakonec uspěli v tom smyslu, že jsme našli rozumný kompromis, ale do jisté míry byla jaksi podkopána naše důvěryhodnost. Takže já navrhuji, abychom se snažili o nějakou zlatou střední cestu, kdy tedy si dáme alespoň týden čas před Strasburkem, abychom v našich v politických frakcích odvedli svoji práci, abychom si byli jistí, že pokud my v našem výboru řekneme, že naše stanovisko je takové, že by to mělo být založeno na jedné politické frakci, že tady min, právo minority po dlouhé diskusi eh, jsme se shodli, že to tak má být, tak abychom věděli, že většina politických frakcí se to postaví a vy ostatní musíte udělat to samé. Protože potom ve Štrasburku budeme moci pokročit dále a stanovit se nějakou kratší lhůtu. Ale musíme ještě nejdřív vykonat tu svoji politickou práci. A já mohu slíbit, že pokud si nebudeme jistí stanoviskem politických frakcí, tak si můžeme dát ještě více času, můžeme to projednat na koordinátorech ve Štrasburku a pokud uvidíme, že jsou velké problémy, pokud jde o frakce, tak si můžeme dát více času. Ale myslím si, že se musíme být naprosto nejdřív jistí. A my máme tady to štěstí, že Manfred je členem prezidia naší politické frakce, že tady naše politické frakce nás podpoří. A že pokud se na něčem shodneme, takže si můžeme být poměrně jisti, že to naše stanovisko obstojí. A ne, že to bude tak, že my se na něčem tady rozhodneme a potom to přehlasují potom se to přehlasuje eh, poměrem 40 proti 7. A to se nám stalo třeba s Andrewovou zprávou a tak dále. Protože jsou i další kontroverzní otázky, které budou na pořadu dne například písemné, písemná prohlášení a další části jednacího řádu, které měníme a tam se může stát úplně to samé. Takže teď všichni tak jakoby pospíva, pospávají, protože se, jsou toho názoru, že to je technická záležitost, kterou se zabývá AVKO, ale potom se probudí. A pokud a musí nás prostě naše politické frakce podpořit, protože jinak nám to uškodí jako výboru. Pokud je nějaké téma velice atraktivní, tak se vytvoří hned pracovní skupina, všichni se snaží nám to sebrat z kompetencí, ale pokud to není atraktivní, tak nám to nechají, potom se najednou probudí a je z toho problém. Takže já vám opravdu děkuji, protože si myslím, že by se s tím mělo něco udělat. A nejdůležitější je, aby ať, hm, ať uděláme cokoliv, tak abychom si v našich politických skupinách obhájili ta minoritní práva, protože se asi všichni shodneme že největší rozhodnutí je takové, že pokud nevykonáme svoji práci řádně, takže to prostě všechno zůstane v pravomocích konference předsedů a to si myslím, že je nepřijatelné, na tom se všichni shodneme. Všichni máme nějaké stanovisko našich politických frakcí, ale jakékoliv rozhodnutí vzejde z našeho hlasování, tak prosím ujistěme se, že to bude stanovisko takové, které podpoří naše politické frakce. Já mám pocit, že v EPP to, tu podporu máme, ale nechám to na vás všech ostatních. Sejdeme se na zasedání koordinátorů za týden a uvidíme, jak to půjde a potom se rozhodneme, jestli tady chceme postupovat dále rychleji, anebo jestli potřebujeme více času. A na jménem EPP s Manfredem vám tady můžeme přislíbit, že do týdne tuto práci vykonáme v rámci naší frakce. Děkuji panu Třaskovskému. Pokud jde o to odložení, tak já to tady beru tak, že je tady obecné, obecná schoda, i když ne možná úplně úplná, že to ještě odložíme. A vzhledem k tomu, že setkání eh, koordinátorů je až po současné lhůtě, tak já tady navrhuji, abychom prodloužili lhůtu. A já jsem to konzultoval se sekretariátem a navrhuji 13. července. Je to v souladu s eh, plánem koordinátorů? Pane Guerrero, já vám dám ještě slovy za chvíli, ale je to tady v pořádku? Já předám na velice krátkou dobu panu Webrovi, protože určitě chceme skončit do deseti. Nikdo dalšího slova nežádá, takže pan Guerrero má několik minut na to, aby schrnul tu práci. Yo creo que tenemos... Myslím, že máme možnost se dohodnout na harmonogramu, včetně dohodnout se na obsahu. Harmonogram, ano, poněvadž výbor Ekon eh, bude hlasovat až na konci června o svém stanovisku. To znamená, eh, ten první okamžik, kdy my můžeme hlasovat o této zprávě, to bude na zasedání AVKO v červnu. To je první možný termín. Takže není eh, zde nutnost eh, eh, tedy eh, mít termín pro pozměňovací návrhy 6. 6. tedy příští týden, ne, protože máme ještě před sebou měsíc a půl. A <clears throat> tak, jak jsem již řekl úvodem, potom to i zmínil Roberto a Rafael, v příštích dvou týdnech bychom mohli ukončit eh, diskuze v rámci politických skupin a já tedy bych potom mohl i předat eh, eh, znění o těchto bodech, o kterých jsme dnes diskutovali a u kterých si přejeme názory, slyšet názory frakcí. Zdá se mi, pokud ne, tak jsem to špatně pochopil, ale zdá se mi, že zde se rýsuje široká dohoda v následujícím smyslu. Nechceme, aby automaticky mandáty výboru se postupovaly plénu. Nechceme, aby to bylo automatické. Protože jsou zde zprávy, které jsou čistě technické, kde existuje absolutní konsensus v příslušném výboru a ty nemusí jít do pléna. a eh, všechno ale musí se dostat eh, nebo da, předložit eh, konferenci předsedu a konference předsedu bude plnit funkci, jako plnila do posud. To znamená, bude moci rozhodnout, že se daná věc postoupí plénu. Pokud ale konference předsedu rozhodne, že to nepostoupí plénu, tak potom je třeba stanovit si určitý limit pro to, aby i menšina mohla uplatnit svoje právo a e, postoupit věc plénu, aby, e, takže to je to, o čem musíme rozhodnout. E, a úmyslem je, nebo záměrem je zajistit práva menšiny. A tedy nestanovit nějakou prahovou hodnotu, která to v podstatě znemožní, která by znemožnila, hm, aby tedy určitá skupina poslanců či skupina mohla požádat o postoupení věci do pléna. A pokud se požádá, aby se věc projednala v plénu, tak to je se všemi důsledky. A to znamená s rozpravou, s možností předkládat pozměňovací návrhy, hlasovat o nich a s možností změnit mandát při toho daného výboru. Pokud v příštích deseti dnech politické skupiny já, jak víte, budu muset o tom, jak ví Roberto, tak o tom také budu muset diskutovat eh, v naší politické frakci. A pokud, pokud, pokud tedy se dohodneme v politických eh, skupinách na názoru do zasedání AFKO, do příští schůze AFKO, tak já eh, potom vytvořím tu zprávu, samozřejmě v očekávání, že potom dostanu konkrétní pozměňovací návrhy. Asi ty se budou týkat toho počtu, nezbytného počtu poslanců eh, menšiny. Takže, hlaso, takže harmonogram, pokud bychom eh, měli hlasovat v polovině eh, června, tak 20. června by byl termín. A pokud to nebude vhodné, tak to můžeme ještě posunout. Je to v pořádku? Ano. Takže 20. červen a tím uzavřeme toto téma a předám slovo panu Foxovi, který bude předsedat. Přeji hezký den. Well, good morning, everyone. I've got two Dobré dopoledne. Mám zde dvě doporučení ze včerejšího zasedání koordinátorů, které podléhají vašemu schválení a poté bude hlasování. Tak za prvé bude vyšetřovací výbor a sice eh, to je vyjednávací tým, který bude jednat eh, s v radu a komisí. Eh, bude složen ve složení zpravodaj David Martin a jeden člen a jeden náhradník, kterého si stanoví každá politická skupina. Politické skupiny by měly ještě dnes, do konce dnešního dne, své kandidáty sdělit sekretariátu. Souhlas? Děkuji. Druhé doporučení se týká Eh, návštěvy do Karlsruhe eh, k ústavnímu soudu eh, Spolkové republiky. Pan Cassini, Třaskovský, paní Legry, pan Ringel, Lehmann Brock, Manfred Weber za EPP budou členy, dále za SED Guerrero, Moreira, Galtieri, za Alde Duff, Zelení Hefner, za GUE Scholz. To jsou účastníci ještě nějaká skupina si přeje nějakou další nominaci. Nebo dobře, tak je to odsouhlašeno, tak to je, děkuji vám. Přistoupíme k hlasování. A máme vlastně jenom jedno hlasování a to bude rozpočet na rok 13. A než se do toho pustíme, tam se pana Gerery zda si přeje promluvit. Přejete si něco říci k tomuto rozpočtu, nebo můžeme rovnou hlasovat? Eh, jediná věc, kterou bych chtěl říci, pane předsedo, že spolu s hlasováním Eh, tady máme ještě pilotní projekt Andrew Duffa, který eh, byl předložen. A sice to jsou eh, záležitosti neobsažené v rozpočtu a smyslem je zajistit financování pro naše specifické činnosti. A jestliže bude pilotní projekt schválen v tomto výboru, pak to předložím rozpočtovému výboru a Evropské komisi. Moje doporučení je pro tento návrh pana kolegy Dafa. A možná, že pan Daf by nám k tomu chtěl říct ještě pár slov na vysvětlenou nyní nebo po hlasování. Duff, do you want to say a few words? Pane Dafe, přejete si promluvit nyní nebo poté? Já si myslím, že eh, smysl má spíše, eh, než to schválíme, abych vám ještě něco řekl. Je to návrh pilotního projektu na podporu rozvoje sociálních médií, jako je Facebook, Twitter a tak dále, v kontextu se eh, v kontextu úsilí o zvýšení účasti v europarlamentních volbách my budeme usilovat o sponzorování nestranických eh, organizací občanské společnosti, které podporují růst sociálních médií. to je zcela zřejmě, že eh, zaměření, respektive cílovou skupinou tohoto úsilí jsou mladší lidé. A jde o součást úsilí o obrácení toho katastrofického poklesu účasti v evropských volbách přičemž eh, to, že eh, se to zaměřuje zejména na mladé eh, lidi, neznamená to, že by sociální média byla jejich výhradní doménou, jak asi bude vědět každý, kdo mne sleduje přes Twitter. Takže pokud tomu správně rozumím. Tento pilotní projekt vám byl rozdán včera a e, výbor by měl rozhodnout, zda to podpoříme nebo ne. Přeje si někdo promluvit proti? Dobře, takže nyní, kdo je pro e, návrh pana Dafa? Kdo je proti? Schváleno. A nyní přejdeme k návrhu rozpočtu na rok 2013. Eh, hlasovací karty potřebovat nebudeme. Odstavec 1 kompromis A. Pro? Proti? Schváleno. Trojka je vyřešená. Čtyřka pro? Proti? Schváleno. Nyní číslo 5 pro? proti, zamítnuto. E, kompromis B, kde pro, proti, schváleno. Číslo 6 na tři části. E, omlouvám se, takže sedmička, kdo je pro, proti, zamítnuto. Číslo 8 pro, proti, zamítnuto číslo 10. Ne, neslyšeli jsme. A ještě osmička, kdo se zdržel, pokud bychom mohli. Nikdo, dobře. Takže desítka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Devítka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Nyní hlasujeme tedy závěrečné hlasování. A to musíme sečíst. Kdo je pro? To je 14 hlasů, kdo je proti, 3, zdrželi se, schváleno. Děkuji vám. There no abstentions. Right. We now proceed to the discussion. Dobře. Teď eh, máme bod číslo 12 a to je více vrstvé vládnutí multiplicativné v Evropské unii. A slovo si vezme, tady je to zpráva pana Valtila, pana Třaskovského, takže asi pan Třaskovský, nebo pan pan Gualtieri. Pan Gualtieri, kdo z vás udělá úvod do problematiky? If any members who wish to... A jestli a teď prosím, pokud si přejete promluvit, kdybyste se mohli přihlásit do debaty nyní. Děkuji vám, pane předsedo. My poprvé eh, diskutujeme k této zprávě, první výměna názoru, a já myslím, že je vhodné, pokud Začneme s mm, určitými předběžnými úvahami. A sice o tom, jak, eh, jakou to bude mít strukturu a eh, jaká konkrétní témata tady eh, budou rozebírána. Já si myslím, a pan Třaskovský se na to může dívat jinak, já si tedy myslím, že ta eh, struktura zprávy by mohla mít eh, tři části, tři hlavní části. Za prvé by to byla identifikace skutečných ústavních eh, problémů této vícevrstvé struktury, až po konkrétní aspekty vládnutí zprávy, které jsou v současné době zvláště citlivé. To by se týkalo zejména vztahu mezi eurozónou a celou EU, za druhé otázek rozdělení pravomocí mezi EU a jednotlivými členskými zeměmi, a to zejména v oblasti hospodářské politiky. A za třetí vztah mezi strukturou institucí, tak jak je stanovená legislativou EU a dál, dál dalšími orgány a, a entitami, které stojí mimo eh, rámec EU, eh, e ale které jsou s tím spojené, jako je ten fiskální kompakt nebo ESF. A do budoucna, jak eh, to tedy eh, bude, až bude ten eh, fiskální kompakt ratifikován a až bude fungovat evropský stabilitní mechanismus. Čili to je identifikace problémů. Druhá věc, to je otázka možných reakcí na problémy a potíže které, které můžeme tedy produkovat v rámci současného eh, institucionálního rámce. Čili hovořím o eh, ústavní reformě. A třetí věc je možná eh, reforma smluv, která, nebo jež potřeba může vyvstat. A to by znamenalo, že bychom se tedy měli eh, zabývat některými hm, otázkami, přičemž eh, hm, některé otázky možná v daném eh, institucionálním rámci hm, některé otázky prostě takto řešit nelze. Máme tady nedostatky, jako je efektivnost vládní akce zprávy nebo nedostatek eh, konsistentních kroků při překonávání deficitního hospodaření a tak dále. Či to jsou některé z těch eh, problémů. Všem eh, kořeny těchto problémů lze vysledovat jaksi dále do hloubky v celém tom ústavním rámci. A hm, jsou tady opět tři Eh, takové oblasti. Eh, především eh, je to nyní otázka postavení nebo pozice našeho výboru k současnému ekonomickému ekonomickému ekonomickému vývoji. Je fakt, že tady Ekon v podstatě neměl žádat o článek 51, poněvadž tady ten multi-tier governments, to je otázka ústavní, to není otázka ekonomická, čili není to otázka eh, řízení přímo ekonomické politiky. Čili máme tady otázku nedostatečné účinnosti, nedostatečné konsistentnosti a eh, demokratický deficit. To jsou tři, tři hlavní body. Eh, tak Především eh, máme takovou jaksi ekonomickou a měnovou unii, která má velmi zvláštní charakter. Na jedné straně eh, měnová politika eh, je tedy tady vnímána jako výhradně kompetence Evropské unie. Nicméně pokud se týče hospodářské politiky, tak hospodářská politika je záležitosti členských zemí. A to je de facto 99% podíl na HDP, poněvadž rozpočet EU je pouze 1%. Takže, jak říkám, to je převážně politika členských zemí, přičemž na Evropské unii, na úrovni Evropské unie se pro vádí určitá koordinace eh, například v oblasti sociální a v oblasti nezaměstnanosti. To je vlastně kapitola číslo 5 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Takže tady hlavním problémem, a, to je součást známé Weilerovy studie, to je obrovské množství legislativy, s nímž si musíme poradit a je tady velice nápadná asymetrie mezi úrovní evropskou úrovní členských eh, zemí. A také máme tady velkou výraznou institucionální asymetrii. To je zejména tedy asymetrie mezi eurozónou a celou Evropskou unii. Eh, smlouva se tímto problémem zabývá a de facto <clears throat> otvírá možnosti vyřešení této asymetrie. A mm, to znamená, že eh, ta asymetrie je řešitelná, tak to je na eh, zírána. A je to v článku číslo 5, čili to je také článek 130 6, kde se hovoří o právních opatřeních, k nímž mohou země přistoupit. Nicméně hm, přetrvává tady otázka působnosti těchto instrumentů. Protože hm, například eh, tady eurozóna, hm, tam eh, to není vysloveně eh, kompetence, její řízení to není kompetence Evropské unie, nejbrž je to záležitost mezivládní v rámci eurozóny. Takže to je eh, součást Evropské unie, která nespadá pod Evropskou unii a my tady máme orgány, eh, které jsou subjekty soukromoprávního práva. A e, takovým příkladem je třeba ten fiskální kompakt nebo e, Vídeňská konvence, to všechno jsou mezivládní dohody. Ačkoliv e, jistě bude zde určité úsilí o přiblížení těchto dohod k legislativě Evropské unie. Takže eh, když použijeme Weinerovy kategorie, tak eh, myšlenka rozhodovacího eh, deficitu tady je na té supranacionální úrovni. Dále k tomu demokratickému deficitu. To není pouze otázka strukturální, je to otázka eh, omezení té specifické, vyplývající specifické architektury EU. Ale jestliže Evropská unie eh, prostě eh, poněkud pokulhává kvůli krizi, tak máme tady přesto určité kroky, které se odehrály v, určité, v určitých eh, legislativních eh, oblastech a oblastech debaty na supranacionální úrovni. Třeba je tady otázka eh, toho šestí balíčku, který řeší tedy otázku národní ekonomických politik a dozoru nad nimi. Eh, tady eh, opět eh, je to něco, co hm, sice bude vykonávat komise, nicméně možnosti demokratické kontroly pro nás je tady jaksi velice omezená. Je to de facto rozdíl mezi konkrétními politikami, které se přesouvají spíše na evropskou úrovni ale zase naopak eh, na národní úrovni se provozuje politika bez konkrétních eh, politických strategií. Čili my de facto musíme tu, eh, jak tu politiku, tak ty jednotlivé dohodnuté politiky je třeba jaksi vrátit zpátky na evropskou úroveň a to je velice obtížný problém na jeho řešení neexistují snadné návody. A tady je celá řada problémů. Já se zase eh, budu soustředovat pouze na ty nejdůležitější. Tak třeba fungování rozpočtového procesu a unikátní charakteristiky Eh, tohoto rozpočtu, jehož příjmy jsou transfery od eh, členských eh, zemí, které jsou tedy velice malé, 1% HDP. Je to postup, který, o kterém se hovoří zastoupení bez zdaňování a takovým způsobem, jak to řešit, by byla skutečně reforma, zásadní reforma smluv. A zde eh, ty různé etapy by měly být předmětem třetí části, ale já si myslím, že bychom měli věnovat významný prostor právě druhé části a to k tomu, co eh, eh, již bylo definováno v Miguelem Madurem a hm, zde hm, bychom měli tedy řešit tyto tři problémy. A já si myslím, že i zde je určitý předpoklad eh, pro případnou následnou změnu smluv, ale která musí skončit úspěšně. A třeba otázka e, e, soudu, zákonného soudce. Zde my jsme dali svůj názor a asi by bylo těžší i zavést mechanismy stability bez reformy smluv a samozřejmě reforma smlouvy bude potom jednodušší, až se zavedou mechanismy stability na základě provizorního eh, právního základu eh, a e, potom se následně bude diskutovat o novelizaci smluv, protože to je ten e, blokující bod. Zároveň implementace této e, změny mm, smluv v tom smyslu, že bychom měli zajistit větší efektivitu, větší demokratičnost eh, eh, té governance na několika úrovních, především co se týče tedy governance řízení v eurozóně, tak bychom i měli eh, především pracovat na tom lidovém konsensu, aby i tedy zde existoval široký konsensus veřejnosti s reformou smluv a zde já tedy e, i zveřejním různá možná témata, protože zatím jsme pouze na začátku diskuze. Samozřejmě ne, my především chceme si vyslechnout názory ostatních, takže pokud jde o e, první problematiku, první okruh problému, to znamená e, tedy měnový, mě, měnová unie, ekonomická unie a normy, které se týkají schodku, deficitu. Takže na jedné straně otázky e, jsou to, jak definovat a vykládat e, e, pole působnosti článku 136. A za druhé je zde možnost i kombinovat článek 136 a 352, e, tedy flexibilita, kterou Evropa má, aby mohla e, e, plnit své cíle bez reformy základajících smluv a podle judikátu Německého ústavního dvora je to v podstatě i a, a, e, způsob analogický k reformě smlouvy a tento článek e, e, by se měl i moci aplikovat na úrovni mimo, euro, na úrovni mimo eurozónu, tedy na těch 17 států a e, by se vyřešily tedy ty širší problémy. Takže je to problém i posílené e, spolupráce v eurozóně. Například zde by toto mohlo podle mého soudu velice e, dobře být adekvátním právním základem i pro vytvoření nástroje, jako je ta finanční transak- daň z transakcí. A i by to mohlo přispět k k tomu, že e, Evropa by měla vlastní zdroje e, z této daně a vlastně to by nahradilo ty příspěvky členských států a šlo by to e, proporčně do evropského rozpočtu a hm, tím by se prolomil ten začarovaný kruh a politicky vím, že je to těžší říci teď občanům, eh, zdali dávají přednost přímým transferům do Evropy a nebo používání této eh, daně z transakcí. Je zde tedy možnost zavést benchmark, eh, tedy pro sociální politiky také v rámci postupu koordinace a dohledu, dozoru. Eh, tak jak to definuje eh, článek 121 na eh, základě tedy článku 126 pro eurozónu, pokud by k tomu mělo dojít. Dále, potom je tady otázka těch dvou článků 125 a 123, eh, no, no loud close, eh, a to jsou tedy ty banky eh, nebo poskytovatele finančních prostředků uni, ultima ratio. A zde, mm, zde se Eh, nabízí větší flexibility. Flexibilita, pokud je no bailout, stávající mechanismus nám ukázal, že je možné i eh, na základě článku 122 poskytnout tyto fondy nebo na základě toho reformovaného článku 136. To je otázka těch eurobondů. Eh, zdali eurobondy mají právní základ nebo nemají ve stávajících smlouvách, tak já si k tomu myslím, Eh, je to věc tedy k diskuzi, ale třeba ten německý model toho jejich eh, fondu pro schodek, eh, tak to nám ukazuje, že ani tyto eurobondy nevyžadují reformu smluv. Takže je jasné, že článek 123 brání i e, e, aby, ta, aby tedy e, centrální banka hrála tu roli toho tedy poskytovatele peněz v, v poslední instanci a které, která by poskytovala likviditu jako tedy poslední možný věřitel. Samozřejmě potom je zde i to téma politického rozhodování, ale to je, je otázka institucionální. Pokud jde o symetrii, tedy deficit, deficitu, zde musíme řešit otázku mm, mm, toho, že komunitární eh, governance v eurozóně údajně není legitimní, ale zde parlament by vždycky, mm, protože nebude hlasovat na základě článku 136, ale vždycky bude hlasovat všech 27 států, takže je to taková asymetrie, pokud je o legitimitu, protože Rada zastupuje členské státy, parlament občany a euro je eh, měnou Evropské unie s tím, že jsou zde země, které mají opt-out a stejně jako Schengen, ten také byl komunitarizován a to znamená, aplikují se zde ty <clears throat> komunitární eh, postupy kromě několika států, a je zde jasně říci, že parlament legitimně má hrát roli i co se týče řízení eurozóny, to znamená má mít možnost hlasovat eh, na úrovni Unie, tedy na svém plénu. To je jediná možnost. A, takže i proto výbor AFKO by měl mít solidní základ a podpořit tuto tézi. A mm, a to znamená, i tak bychom měli hlasovat, a tak jsme i hlasovali o TUPEC, o tom se vlastně hlasovalo v radě, o tom hlasovalo 17 států, kdežto v parlamentu všech 27 států hlasovalo o TUPECu. Takže já jsem hovořil již dlouze, tak ještě otázka implementace eh, Fiscal Compact. Je to otázka toho, jak eh, nastolit i Eh, ten vztah eh, s, eh, s, s těmi tedy evropskými strukturami. Zde i parlament se k tomu vyjádřil ve svém stanovisku, potom máme zde celou řadu dalších otázek. A třetí bod, ten jenom oznámím tady, to je otázka demokratické legitimace stávající smlouva již jde dost daleko, to znamená včetně toho že strany mohou eh, designovat eh, předsedy eh, výborů a tak dále, takže potom je zde i legitimace, kterou mají zvláštní postupy pro eurozónu, kde i parlament hraje velkou roli. Máme zde článek 121, kde ale parlament má pouze <clears throat> možnost být informován, ale to se týká 27 států, ale na rozdíl od Sixpacku. Kdybychom eh, použili článek 136, zvláštní řízení pro eh, koordinaci a dohled v eurozóně, tak niče, nic nebrání tomu, aby tento postup pro eurozónu také i dával roli parlamentu, který bude moci nejenom vydávat souhlas, ale i doporučení a <clears throat> i <clears throat> spolurozhodovat. Takže je to pouze otázka politické vůle. Ve smlouvě to zakotveno je. Problematika eurozóny podle mého soudu znamená, že budeme muset posílit eh, větší eh, eh, demokratickou, demokrati, demokratickou legitimaci parlamentu, který má hrát i roli, svou větší roli v eurozóně. K tomu zde máme tedy články 121 a 125. Potom je zde celé to téma potenciální role monitoringu na základě delegovaných aktů. A zde je potom otázka i posílení toho, že článek 225 eh, eh, máme, který se týká legislativní činnosti, potom je to otázka vztahu s národními parlamenty, potom je to otázka reformy komise a její struktury. Takže temat je spousta, problémů je také hodně a já bych tímto skončil. Eh, to je takový úvod, úvod do tematiky, eh, eh, které se bude týkat naše zpráva. Děkuji. Děkuji, pane Gualtieri. Pan Traskovský bude další řečník, potom pan Duff, potom pan Šopflin. Ještě někdo se chce vyjádřit? Pan Weber. Pan Traskovský. Yesterday I was up... Včera mě požádali eh, o tom, abych se vyjádřil k velice zajímavé zprávě z PEV, kterou eh, dělali v šesti zemích Evropské unie. Ptali se na krizi a došli k poměrně zajímavým závěrům v té zprávě. Za prvé, jsou určité signály, které jsou zneklidňující, protože se například ptali na to, jaký národ v Evropské unii je nej, pilnější. Němci říkali, že jsou to Němci, Francouzi říkali, že jsou to Němci, Ital, Italové říkali, že jsou to Němci a Češi říkali, že jsou to Němci a Řekové říkali, že jsou to Řekové, takže to nám trošičku dává perspektivu o tom, jak se, eh, jak se stojíme. Ale teď už tady vážně. Bylo to zajímavé, protože to připravovali američani tu studii a trošku byli zmateni určitými paradoxy oni tomu tak tady říkali, ale mě to matoucí vůbec nepřipadalo, protože to tak nějak dobře schrnuje tu situaci, ve které se nacházíme. A ukazuje to k tomu, že skutečně musíme být jaksi eh, zúčastněnými stranami, abychom chápali, co se děje. Sdělení jsou jasná, lidé jsou unavení, lidé spochybňují evropskou integraci, protože například, a to je znepokojující, si myslí, že i hospodářská integrace jim ani hospodářská integrace jim příliš mnoho výhod nepřinesla a tak dále. A potom, když se jich ptali, jestli chtějí odejít z eurozóny, tak nechtějí. Když se jich zeptali, jestli podporují evropskou integraci, tak ano, pořád ještě podporují inter, eh, evropskou integraci, i když se ta podpora trošku snížila. A pro naše americké přátelé eh, to byla velice obtížná situace. Nechápali, proč, jak můžete na jednu, stran, na jednu stranu vyjádřit tak negativní výhled do budoucnosti a negativní přístup k výhodám z evropské integrace. A tady mluvíme i o vnitřním trhu, nejenom o integraci jako takovou, ale zároveň nevidíme žádnou jinou alternativu. A problém spočívá v tom, že lidé, a vlastně i když se podíváte na ostatní data, tak eh, je z toho zřejmé, že lidé potřebují jasnou, jasné politické řízení a to očekávají od svých představitelů. A to dokazuje i skutečnost, že všechny země obdivují vedení Angely, Mer- Angely Merkel, i třeba Britové. Obdivují více než eh, vlastní vedení, a to, se, to platilo pro Polsko, Francii nebo i Británii, prostě pro všechny. Proč vám to říkám? Je to proto, že si myslím, že od evropských občanů k nám míří jasný signál, a sice, že problémy, které teď máme, se nevyřeší dalším rozhodnutím rady ad hoc, nebo 57. summitem pro záchranu eura, a nebo nějakými dalšími technickými řešeními, ale je potřeba širší diskuse. Je potřeba, aby se určité základní politické otázky, které se týkají zodpovědnosti a demokratické legitimity, na ty je třeba odpovědět. A my s Robertem eh, teď máme velice obtížný úkol, protože na jednu stranu chceme hovořit o víceúrovňové zprávě, protože toto je tématem naší zprávy, ale na druhou stranu nechceme eh, se k tomu postavit jenom z technického hlediska. Chceme vypracovat zprávu, která bude širší, která by se mohla věnovat tady samozřejmě těmto základním otázkám, ale pochopitelně nechceme, aby to bylo takový, takový nějaký technický plán pro reformy. Chceme to tak nějak ucelit. Chceme hovořit o víceúrovňové zprávě, chceme se na ní zaměřit, protože to je takové východisko pro širší diskusy potom o zprávě a o, vyrov, o rovnováze mezi orgány EU, eh, také mezi metodami pro eh, komunitárními a mezivládními a tak dále. protože i ty se musí zjednodušit, protože oba dva tyto možné přístupy se mění. Takže využíváme víceúrovňovou zprávu, chceme být ambiciozní, ale ne zase příliš ambiciozní, protože ještě jednou opakuji, nechceme vytvářet žádný technický plán pro budoucí reformu nebo říkat, jaké je stanovisko parlamentu, ale chceme prostě zahájit tu diskusi tímto základním tématem a podívat se na to z, širším kontextu spolupráce jednotlivých orgánů EU a tak dále. Máme vlastní zprávu o vládních orgánech a jejich vztahech, vztazích k EU. Myslím si, že bychom měli také vypracovat zprávu o národních parlamentech a jejich roli, pokud jde o evropskou integraci. Tady chceme hovořit o těch základních otázkách a chceme samozřejmě vycházet ze současné situace. Musíme se podívat na prohloubenou spolupráci, na Lisabon a Prim, a tímto touto optikou se dívat na víceúrovňovou zprávu. Ale jak jsem řekl, technická řešení nás nezachrání. Hovoříme o tom, jak se rozhodovat jinak, aniž bychom ohrozili eh, to základní fungování, protože to je eh, zásadní otázka, která, která teď před námi stojí chceme se vyhnout tomu, abychom vytvářeli nové orgány, abychom dále fragmentovali Evropskou unii. Jak vládní mechanismy propojit s Evropskou unii jako takovou? To je další otázka. Budeme samozřejmě hovořit o fiskálním paktu, ale nejenom o něm, protože tam je celá řada dalších myšlenek, která se s tím pojí. Takže to hlavní, o co se snažíme, je eh, hovořit o legitimitě, eh, odpovědnosti, pokud jde o víceúrovňovou právu a o všechna ta důležitá témata, která spadají pod diskusi o budoucí evropské integraci. A chceme se podívat do budoucnosti. Já tady souhlasím s Robertem v tom, že bychom měli být pragmatičtí a měli bychom se zaměřit na to, jaké změny bychom mohli provést, aniž bychom měnili smlouvy a potom se podívat ještě trošičku nad rámec tohoto. Takže abych to schrnul, jak jsem řekl, myslím si, že bychom měli vyslat jasný signál o tom, kam chceme jít, kam chceme směřovat a nezacházet, nedívat se na úrovňo, víceúrovňovou zprávu příliš technicky, příliš úzce. Měli bychom se podívat na její rámec, měli bychom se zaměřit na tu rovnováhu mezi orgány, protože to je ta nejurgentnější záležitost, na kterou se musíme podívat, protože ta rovnováha se mění. Chceme se k těmto otázkám postavit z ústavního hlediska také a tady jsou zvláštní nápady výboru Econ, protože to chtějí dělat na základě článku 51, ale jak jsem řekl, nechceme ta témata, o kterých budeme hovořit v tomto výboru, eh, nějak konkretizovat. Nechceme vytvářet žádný plán a žádné od, jako konkrétní odpovědi na všechno, na všechno ta témata, která se teď řeší. Chceme se podívat na ty zásadní otázky, ale nechceme přehánět, nechceme jaksi jít nad rámec toho, na co se chceme skutečně zaměřit. Děkuji. Děkuji. Pan Duff má teď slovo a potom pan Šaflin. Děkuji, pane předsedo. Také děkuji oběma zpravodajům za velice stimulující prezentaci a za to, že nám naznačili, jaká je struktura této zprávy. Tato zpráva je podle mého názoru velice inteligentní. A tento kontext, který nám popsali, ve kterém tady musíme hovořit o těchto otázkách, se mi také líbí. Jak víte, tak můj názor a názor, názor mé frakce je takový, že jsme odsouzeni k tomu, abychom uspěli, pokud jde o vícerovňovou zprávu, protože Lisabonská smlouva byla pravděpodobně poslední smlouvou, která může být, která se mohly účastnit všechny členské státy a může dále pokročit v integračním procesu. Teď jsme eh, dospěli k takovému bodu zvratu kdy ta starý, ten starý předpoklad, že integrace je dobrá a bude nadále pokračovat, tak tento předpoklad už nezdílejí všechny členské státy. Já jsem přesvědčen o tom, že komplexnější Víceúrovňová zpráva může fungovat pouze v takovém případě, když posílíme pravomoci na federální úrovni. A abychom, abychom vytvořili ko- koherentní politiku v Evropské unii, tak se musíme povznést nad omezení Lisabonské smlouvy. Smlouva o fiskálním kompaktu dramatickým způsobem odhalila rizika pro integritu práva Evropské unie A tato smlouva o fiskálním kompaktu prošla s výhradou členského státu a to znamená, že existuje určité ohrožení hrozba nějakého právního sporu před soudním dvorem který, který zahájilo Spojené království, kterým se chce bránit proti provádění této smlouvy. Takže se musíme sami sebe zeptat, jak, jakým způsobem chceme sformulovat to jádro a potom ten vnější okruh. Například, jestli potřebujeme dva různé rozpočty. Oddělené, samozřejmě propojené, ale oddělené rozpočty. Jeden by platil pro to jádro a druhý pro Evropskou unii jako celek. všechny členské státy. Otázka toho rozlišování bude mít dopad na všechny orgány Evropské unie, včetně centrální banky, soudního dvora, komise a parlamentu. A já si myslím, že bychom měli se systematickým způsobem podívat na to, jaký dopad to bude mít na každý tento orgán. Také bychom měli velice jasně definovat, čeho můžeme dosáhnout v rámci stávajících smluv. Čeho můžeme dosáhnout a čeho ne. Myslím si, že bychom se to měli zakládat na eh, článku 49b smlouvy o fungování Evropské unie. Teď ještě velice rychle k těm specifickým rozhodnutím, která musíme učinit, pokud jde o výbor Ekon. Já si myslím, že článek 51 pochopitelně není vhodný a konference předsedů by to ani nikdy neodsouhlasila. Ale propojení výboru ekonu, tedy s námi podle článku 50, ta se týká právě zprávy hospodářské a měnové unie. To si myslím, že by byl vhodný základ, protože alternativa, což je článek 49, tedy vypracovávání stanovisek, to je velice, eh, velice slabý mechanismus pro tuto chvíli. Myslím si, že se musíme velice pozorně nad tímto zamyslet a to bude trvat nějaký čas. Takže podzimní slyšení eh, odborníků by bylo velice vhodné. Tady načasovat to na podzim a já doufám, že se nám to podaří. A teď pan Schopflin a po něm pan Hafna. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Roberto Gualtieri hovořil o tom, že je třeba identifikovat, kde je problém a já si myslím, že toto je právě to nejlepší místo, ze kterého se odrazit. Já si myslím, eh, že ten problém je v podstatě politický, protože ty technické detaily, o kterých jsme eh, si něco vyslechli, tak ty jsou také důležité. A souhlasím s Andrew Duffem v tom smyslu, že skutečně se nacházíme v takovém zlomovém okamžiku. Jsou tady různé rozdílné názory, které posilují v rámci Evropské unie a to skutečně je velké ohrožení potenciálně pro evropskou integraci a její budoucnost. Pan Duff hovořil o tom jádru a periferii a ono je velice nepříjemné se nacházet na té periferii. A ti z nás, kteří jsou na periferii a jsou tam už několik století, tak nám se to vůbec nelíbí. Protože bohužel na periferii se nezaměřuje taková pozornost. Vy z eh, Andrew a ostatní z Spojeného království asi znáte tu že tedy eh, takový to, takové to přirovnání, že když Spojené království, když Anglie má eh, nachlazení, tak Skotsko má zápal plic a ono je to velká analogie. Nejdůležitější podle mě je ta legitimita. To je velice dlouhý proces, alespoň na deset let, ale možná i na více. A myslím si, že ani tak nejde o demokratický deficit, ale spíše o deficit legitimity, který se mnohem hůře řeší. Podle mého názoru to můžeme nějakým způsobem zastavit, ale budeme se muset zamyslet nad novými metodami, novým způsobem myšlení vůbec. A všemi těmi ostatními věcmi, které můžeme udělat. Hovořilo se tady také o účasti ve volbách. A já bych řekl, že ano, samozřejmě eh, účast při parlamentních volbách do Evropského parlamentu není nějak povzbuzující, ale to je obecný problém moderních demokracií. V moderních demokraciích za posledních 20, 30, 40 letech je obrovské rozptýlení pravomocí. Jsou tady různí političtí aktéři. Někteří mají velice pochybnou politickou legitimitu a nahromadili určité pravomoci. politické strany totiž prostě jsou mnohem méně důležité, než byly, když já jsem byl mladý. Jsou tady různé eh, nevládní org, eh, organizace, samozřejmě nadnárodní, to, to je úplně něco, něco jiného, i když je to také velice relevantní. Jsou tady různé zájmová združení a tak dále. A když se podíváme na ten problém nedostatku legitimity, tak si myslím, že se musíme zaměřit právě na ty pravomoci. Obrovské množství pravomocí se nahromadilo v Evropské unii v těch různých orgánech. A všechny ty postupy, procesy, struktura a tak dále, tomu občané dobře nerozumějí. Myslím si, že to není čistě problém v komunikaci, protože ta kom- strategie komunik- pro komunikaci, kterou asi před 6-7 lety přijala komise, ukazuje, že zdaleka nejde jenom o problém v komunikaci, protože je to spíš politický problém a já bych řekl, že přesun pravomocí od členských států musí být doprovozen také, do, doprovázen také přenosem legitimity. A to vůbec není jednoduché, to uznávám. A Evropská unie, všechny její orgány se musí stát autonomním politickým aktérem a musí jako takový být přijímány nesmí být tyto orgány vnímány jako eh, něco, co tak nějak velice vzdáleně, jak si se někde vznáší nad evropskými občany. A já bych řekl, že musí, že nezbytnou podmínkou je mnohem silnější přítomnost evropských orgánů v jednotlivých členských státech, aby se mohlo mm, podařit vůbec překonat ten nedostatek legitimity. Protože jenom tímto způsobem se mohou občané také účastnit toho procesu, zapojit a ta kumulovaná pravomoc, kumulovaná pravomoc evropských orgánů se může takto legitimizovat. A taková je prostě realita. Ano, Evropská unie má pravomoci, potom mají pravomoci jednotlivé členské státy a to je všechno velice komplikovaným způsobem propojené. A velice mimořádná věc je taková, že pravomoci Evropské unie se provádějí prostřednictvím vnitrostátních členských států tedy, které si, jak si slíznou tu smetánku za to, co je dobré a to, co je špatné, svedou tedy na evropské orgány. A Evropská unie nemůže jak si převzít zodpovědnost za své úspěchy. A to právě potom způsobuje ten nedostatek legitimity. A důležitý úkol je abychom, aby byla mnohem konzistentnější provádění politik. Já jsem rozhodně hovořil s některými svými voliči a oni se mě ptali, proč v Maďarsku se nedá udělat toto a v Bruselu si toho nikdo nevšímá. A já jsem říkal, no to prostě je zodpovědnost členských států. Ty jsou zodpovědné za provádění těch politik. Není nad tím žádný dohled. A víte, asi takový ten běžný příběh, který se často opakuje, že tady existují různé Eh, jak se směrnice, které ochraňují eh, malé drobné ptactvo, ale drobné ptactvo se třeba jí na jeho Evropy a severní Evropa proti tomu protestuje. To nic dalšího už k tomu asi dodat nemusím. A ta směrnice o ptácích, a nejenom ta, všechny směrnice, podle mého názoru, se musí dostat na mnohem vyšší úroveň. A myslím, že proto tady je potřeba mít určitou rovnováhu, vyrovnánost mezi tím, jak občané v každém, v každém členském státu, eh, jaký mají pocit z toho, že se k ním ostatní chovají Evropská unie i státy. Dále si myslím, že mnohem více bychom měli a mohli udělat v tomto parlamentu, abychom měli přímé vztahy s vnitrostátními parlamenty. Často nás tyto parlamenty neznají a pokud ano, tak nejsme příliš oblíbení. A tím tedy chci říct to, že musíme mnohem více spolitizovat Evropskou unii, pokud chceme, aby byla legitimní. A doufám, že se mnou souhlasíte v tom, když řeknu, že zatím taková není. A pokud to bude nepřijatelné, tak si myslím, že pravomoci se vrátí zpátky členským státům a vrátíme se k mezivládní spolupráci, protože skutečně jsme v takovém okamžiku zlomu. Potřebujeme nový způsob myšlení, novou metodu komunitární. Proč ne? Protože je nejvyšší čas, protože stará komunitární metoda je velice stará. V tuto chvíli jsme v 21. století. Samozřejmě musíme to vystavět na již stávajících myšlenkách a velice bych chtěl podpořit tu myšlenku slyšení na podzim. Děkuji vám. Pan Hafner a potom pan Weber a pan Brons. Ja, vielen Dank. Eh. Děkuji vám, pane předsedo. Mně se zdá, že jsme opravdu na jakémsi, na jakémsi zlomovém bodě. Eh, ta čísla, která tady nedávno před chvíli uvedl pan Třaskovský, ta ukazuje, jak se změnila, vlastně zhoršila nálada, postoj občanů eh, vůbec k evropskému projektu a tak. Čili eh, zdá se, že hm, my tady ale máme spoustu nedodělaných věcí a já myslím, že nám tady chybí taková detailní eh, politika, eh, ne samity, ale konkrétní, konkrétní opatření. Eh, prostě chybí nám tady takové jednotící téma, takové, tako, mm, řekněme, směr, kudy se máme vydávat. Protože pokud od občanů něco žádáme, aby se nějak uskromnili, něčeho vzdali, tak eh, to se dělá daleko snáze, když eh, je jasně řečeno, kam to má vést. Protože tady se <clears throat> neustále improvizuje, vždycky jenom na, dva, eh, na, rok, na krok, na dva kroky dopředu, čímž se důvěra určitě nebuduje, spíše se rozmělňuje. My jako e, výbor jsme e, s touto zprávou z vlastní iniciativy e, uvedli leco do pohybu a my se tím zabýváme už od loňského podzimu. Já jsem rád, že pan Galtieri se to ujal a že to neustále máme na zřeteli, že neustále na tom pracuje. A my tedy nadále se snažíme eh, to, to dále rozvíjet a přidávat další kroky. Pokud se týče tedy těch smluv, tak já, eh, tak jak to řekl kolega Galtieri, já si myslím, že při dobré vůli by v současném smluvním rámci bylo možno dokázat mnohem více. E, nicméně e, je bolestné si uvědomit, že ta dobrá vůle ne vždy je k dispozici. A nebo že ji rozhodně není e, tolik, kolik bychom si přáli. Takže my se dostáváme spíše na hranici toho, co na základě současných smluv je možné a co se dá dále vytvářet, zejména tedy demokraticky. Já eh, myslím, že tady je třeba eh, si uvědomit eh, jednu věc, a sice hlavně by to měli uvědomit šéfové vlád státu. A sice něco, co už tady kdysi bylo, ale vymizelo to, že to jsou právě oni, těch zemích, kdo by měl přicházet a navrhovat politiky. A pak tedy by se o nich mělo eh, debatovat, eh, debatovat na demokratické úrovni. Jenže já mám prostě takový pocit, že v tomto směru jsou eh, současné vlády nepříliš kompetentní, poněvadž eh, de facto oni směřují spíše k regionalizaci než k europeizaci. A to je něco, co vyplynulo už při mm, předchozím konventu a bylo by dobré, kdybychom si to skutečně všichni uvědomili. Já myslím, že nám eh, pomůže, když budeme více uvažovat a otevřeně uvažovat o tom, eh, jakým způsobem Eh, jaké nástroje, prostě co bude potřebovat Evropa. Ale jestliže eh, se eh, to bude skutečně na demokratické platformě, tak to dělat, tak pak vlastně ty výstupy budou daleko, daleko přijatelnější, daleko akceptovatelnější, než tak, jak je tomu dnes. Já bych ještě eh, dvě poznámky tady uvedl. Pan Třaskovský správně uvedl, že eh, v Evropě je třeba více vedení, ale já jsem Němec a hm, takže se na to dívám také Eh, z německého hlediska. To, to vedení dobře, ale eh, to musí být doprovázeno demokratickou diskusí a musí to být také eh, opřeno, musí to mít tedy podporu ze spoda. bohužel spíše lidé mají v rostoucí míře dojem, že se jim nenaslouchá. To jim vlastně to tady chybí. A já myslím, že Eh, tady eh, v Evropě musíme ještě udělat hodně a <clears throat> zejména tady, když budeme mít 18. Eh, září to slyšení o nových formách obrany, tak to velice úzce souvisí s tímto tématem. Jinak pokud se týče chystané, chystané slyšení s ústavními experty k této otázce, tak já myslím, že toto je velmi dobrý nápad. A jako teď ještě eh, k takovým internějším otázkám. Já bych chtěl eh, jak si založit eh, do kontextu a do časového rámce toto, čím se teď zabýváme. Já myslím, že jsou velice dobré důvody pro to, aby AFKO tuto zprávu buď to eh, vypracovalo samo, anebo alespoň rozhodující zprávy. My, eh, pokud eh, se právě v této otázce spustíme do delších sporu, tak to není dobré. Já doufám, že se nám podaří spíše poměrně rychle s Ekonem dohodnout. Podle mě je nezbytné hlavně to, aby tento parlament prokázal, že je schopen jednat. A eh, tedy, že bude, budeme schopni dospět poměrně rychle ke společnému mm, společné pozici eh, a vyhneme se nějakým dlouhým potičkám. To by, to by tedy skutečně bylo dobré, aby parlament byl schopen tedy eh, podstatným způsobem přispět řešení problematiky a ne pouze takové ty kručky. Eh. Tak, děkuji teď eh, pan Weber a potom ještě pan Brown. Kolegyně, kolegové, bylo zde řečeno, že model Evropské unie a jeho legitimita na evropské úrovni je tady silně pod tlakem a to je jasné po dohodě s občany. Ovšem otázka je, eh, jak je to s celým společenským modelem eh, v Evropě, když vidíme, že třeba ve francouzských parlamentních volbách eh, téměř 30 lidí volí radikály, tak otázka je, zda skutečně tady nemáme i na národních eh, úrovních problémy. Zdá se, že my v Evropě jsme skutečně jakési křižovatce a myslím, že je to celkem pochopitelné. Já bych tedy eh, o tom nehovořil pouze jako pro problému evropském, který se musí řešit pouze na evropské úrovni. Já si také myslím, že bychom se měli spíše soustředovat eh, na eh, lepší využívání stávajících smluv, eh, abychom byli přijatelnější. Třeba, když diskutujeme o evropském semestru. Komise dnes bude rozhodovat, respektive schvalovat o zprávě, kde se popisují úkoly pro jednotlivé členské země. A teď se opět nutí otázka legitimace legitimity. Čili kdo eh, má stanovovat eh, tato témata, tato kritéria. <clears throat> To eh, znamená, že my zde v Evropském parlamentu o tom musíme zásadně a důkladně diskutovat. To znamená, že je třeba, aby zde předstoupil Barroso, aby zdůvodnil, co tam je. A toto je debata, která se musí odhrávat v Evropském parlamentu. To zřejmě tedy také brzy nastane. Také je to otázka národního vnímání a myslím, že eh, také naše odborné výbory by se neměly zabývat pouze novými zákony, což samozřejmě také patří do naší kompetence, ale třeba eh, že by si třeba, řekněme, výbor pro životní prostředí mohl eh, zvát na slyšení národní ministry v tomto rezortu. Čili my bychom měli být také místem, kde se provádí kontrola exekutivy a ne jenom, kde se eh, vytváří nová eh, legislativa. U nás eh, prostě je to tak, že jakmile se nějaká zpráva odsouhlasí na plénu, tak tím zpravodaj odvedl svoji práci a tím to pro něho končí. Jenomže v tom okamžiku nastává otázka, respektive proces eh, zavádění této legislativy do praxe v členských zemích. Každý eh, legislativní návrh má samozřejmě vždycky termín, do kterého se má tato legislativa zapracovat a realizovat. A já si myslím, že by mělo být automaticky, že v tomto okamžiku by se měla začít sepisovat nová zpráva o tom, jak ta implementace funguje. A jestliže někdo říká, že na národní úrovni se eh, prezentují úspěchy jako úspěchy národní a neúspěchy jako neúspěchy evropské, no tak to nesouvisí jenom se smlouvami, ale eh, eh, to také můžeme na tom něco změnit. Proč my nejdeme za naším ministrem a říkáme prostě takhle to nemůžeš dělat. To je také otázka toho, co si necháme libě. Čili já si myslím, že jde o to, abychom ty současné struktury skutečně naplnili životem a využívali je tak, jak tady jsou. Já bych na závěr ještě rád přidal další myšlenky. Já si myslím, že demokratická kontrola a legitimita má také co dočinění s jasnými zodpovědnostmi. Takže ta otázka, jakým způsobem kontrolovat, tak to také souvisí e, se správným rozdělením kompetencí. Tak třeba evropský semestr, to je e, úkol pro Evropskou unii, je to, vychází to z evropského práva a proto je tedy e, pro nás úkolem to, abychom tomu dali demokratickou legitimitu. U ESM naopak jde o peníze členských zemí. To jsou peníze z Francie, z Itálie, z Německa. A je tedy úkolem národních parlamentů, aby debatovali o tom, jestli chtějí tyto peníze dát k dispozici dalším programům. Já si myslím, že tady je jasné, aby, tedy je třeba, aby bylo jasno v kompetencích a potom myslím, že i občané se v tom budou lépe orientovat. Thank you, Mr. Bronze, and then I'll ask... Děkuji, pan Bronze a potom pan Leiden. Děkuji. My jsme pověřeni úkolem, abychom e, se zabývali ústavními problémy a e, tedy mm, několika úrovňovou governance a e, pod tím jsou naše tedy ty základní politiky. Zdá se, že z toho vyplývá, že my zde řešíme institucionální problém spíše než ty věcné politické problémy. Ty nějak vymizely. Jeden podstatný věcný problém, který je předmětem všech diskuzí na toto téma dnes dopoledne, to je otázka, zdali 17 eh, má rozhodovat, nebo 25, nebo snad 27 by mělo rozhodovat. A samozřejmě eh, v srdci problému je euro. A o tom se jako nemluví, a s tím spojené otázky jako fiscal compact a mechanismus stability. Toto téma eh, i tedy se dotýká otázky jednomyslnosti a vytvářely se zde určité anomálie s jednomyslností již v Maastrichtu, když Spojené království získalo opt-out z jednotné měny. Ale o jaký problém jde? Není problém ústavní, ale ekonomický. A to nesmíme ignorovat přece protože eh, pro sedmnáctku nemůže existovat eh, jedna externí eh, měnová hodnota, protože ty ekonomiky sedmnáctky se liší. Problém eurozóny nelze vyřešit Eh, nějakým, eh, nějakými ústavními eh, novelami, protože tady jde o věcný problém, na který se nahlíží přes prisma ústavy, ale to znamená, že opomíjíme ty základní problémy. Ano, jak řekl pan Gualtieri velice dobře, že zde jsou institucionální problémy, tedy zdali 27 v parlamentu by měli rozhodovat, by mělo rozhodovat o euru, když to v jiné, v té druhé instituci je to pouze sedmnáctka. Ano, to je anomálie, já neříkám, že není, ale nelze to vidět jako jádro problému. Jádro problému je ekonomika. Děkuji. Děkuji, pan Leinen. Ještě někdo by chtěl přispět, abych s seznam řečníků? Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem bohužel eh, dorazil teprve teď, neboť jsem musel hlasovat ve výboru Envy. Ale já eh, jsem už měl možnost hovořit o této zprávě eh, s panem Galtinem ve Štrasburku. Já souhlasím s tím, <clears throat> že jsou to politické otázky, mm, ty ústavní a institucionální, jak to správně řekl pan eh, Bronx, a to znamená, že je třeba eh, to prezentovat také politicky. Jsou to otázky eh, také, kdo má jakou kompetenci, co řešit a tak dále. A z tohoto důvodu mm, očekávají mm, občané, že také budeme letos řešit. To je naše očekávání, to je občan, očekávání občanů na eh, Evropu. Proto já jsem nikoli eh, pro eh, rozpuštění eurozóny jako někteří jiní, ale já jsem spíše pro to, abychom integraci posunuli na další úroveň. Mnozí významní Evropané hovoří o různých nápadech, třeba pan Triše hovoří o Evropském ministru financí, což ať to znamená cokoliv. Eh, dále je tady eh, řeč o eurobondech, je tady eh, řeč o <clears throat> Evropském měnovém fondu, čili myšlenek je tady hodně, ale je prostě třeba, abychom tedy věděli, co to znamená, o čem hovoříme. My máme Eh, měnovou unii, máme společný trh, možná, že v další eh, stupni to bude nějaká finanční nebo hospodářská unie. <clears throat> Já jsem eh, slyšel, jak by měla vypadat ta zpráva podle kolega Thierryho. Je, myslím, dobře, kdybychom ukázali ty problémy, které tady existují. Pokud tedy takto učiníme, tak budeme mít dobrou eh, eh, smlouvu, se kterou budeme schopni více dělat. Eh, to znamená, že bude možné také, aby komise byla hm, jaksi odvážnější a prostě hm, Lisabonskou smlouvu je možno využívat daleko více, je třeba vnést více dynamiky do té politiky ze strany Evropy. Samozřejmě, že existují i deficity. Eh, Lisabonská smlouva byla vyjednána před deseti lety 2003-2004, <clears throat> i když ratifikace proběhla až v roce 2009. Čili skutečně nám takto uběhlo celkem skoro deset let. My tedy samozřejmě potřebujeme další stupeň, no, nový stupeň, novou úroveň integrace. Eh, nemohu říct teď, jak to vlastně je, ale myslím, jak to by to mělo vypadat, ale myslím si, že ve smlouvě už to nějakým způsobem zahrnuté je a bylo by tedy transparentní a legitimní kdybychom eh, měli nové myšlenky, které eh, budeme prezentovat eh, také na internetu, zahrneme do toho občanskou společnost, což znamená, že se budeme moci více legitimovat. A aby zase nedocházelo tedy k tomu, že by někdo chtěl opět posilovat hranice a podobně. To skutečně není alternativa. Finanční krize a její dopady, to je určitě něco, o čem musíme uvažovat, ale samozřejmě je tady řada alternativ. Slyšel jsem kolegy, kolegu Webera, kolegu Hefnera a je tady obecná otázka, jakým způsobem více zahrnout občany. Jak tedy učinit to, aby se více zapojovali do evropské politiky a jak by měly vypadat instituce, tak aby byly viditelnější a hmatatelnější, dosažitelnější pro občany. Hodně se hovořilo o e, spoření komise, jak se volí. Také máme vlastně dvě exekutivy, máme e, radu a komisi, že k tomu ještě tedy e, by měla přistoupit nová práva pro parlament v oblasti demokratické kontroly, čili já si myslím, že my tady máme skutečně <clears throat> hodně co dělat eh, ještě v tomto mandátu a mm, vlastně zase vytýčit jakýsi další směr. A mm, opět tady vnést do evropské integrace novou dynamiku. Děkuji. Pan Engliu, Engliu se vrátil právě včas a než vám dám slovo, tak ještě dovolte, abych já e, také něco řekl spolu s pravodajům. A to, když hovoříme pouze o eh, pořád zbližující se politické unii, tak ignorujeme velké riziko. Pan Šoflin zmínil, že převod pravomocí musí být i doprovázen eh, převodem legitimity. Já s tím zcela souhlasím a Jeden z důvodů, proč Evropa je méně méně populární u občanů, je, že je zde velice málo příležitostí pro to, aby naši občané mohli vyjádřit svůj souhlas s převodem pravomocí. A když dostanou možnost se vyjádřit a když řeknou ne, tak často eh, potom eh, jsou požádáni, aby si to promysleli. A zdá se, že od nich chceme pouze jednu jednu eh, odpověď bez ohledu na otázku a eh, to je vždycky více a více Evropy. Takže pokud skutečně nám jde o eh, to několika úrovněvé řízení, tak také musíme zvážit myšlenku i, že se některé kompetence znovu budou repatriovat, budou se vracet národním státům a potom možná nám budou lidé více věřit. A několika úrovňové řízení znamená, že různé členské státy se budou podílet na různých projektech a třeba, mm, je tře- že některý stát řekne, já již nechci, eh, se zúčastnit tohoto projektu, já chci tyto pravomoci zpět, eh, zpátky domů a potom ta Evropa bude možná atraktivnější a já ale eh, myslím, že není pravděpodobné, že asi eh, eh, tak těmito úvahami se v Evropě budeme zabývat, ale teď dám slovo panu Ekňu. Uh, Děkuji, pane předsedo, já se omlouvám. Já jsem dnes dopoledne zastupoval pana předsedu Dola na zasedání s čínskou delegací. Takže jsem vlastně jsem měl účastnit dvou zasedání na jednou, ale uh, Vyslechl jsem si celý přispí, příspěvek pana kolegy Galtieriho a také část eh, koleg, eh, projevu kolegy Třaskavského a chtěl bych se vyjádřit jenom stručně. Věř, věřím tomu, že tato zpráva o víceúrovňové zprávě je zcela bezcená, pokud se budeme všem těm tématům věnovat všem tématům, které tady, která tady zazněla, protože tato zpráva, protože zpráva, která se věnuje všemu, je zpráva o ničem. To je ten hlavní problém. Když hovoříme o víceúrovňové zprávě, tak bychom se měli věnovat dvěma nebo třem tématům, která mohou ilustrovat ten napjatý vztah mezi národní úrovní a evropskou úrovní bude se věnovat tomu, jak se s tím vyrovnat, jak to zorganizovat. Měli bychom být přesní, měli bychom si zvolit dvě nebo tři záležitosti, které jsou reprezentativní. A potom bychom se měli vynasnažit, jak si stanovit určitá kritéria, nebo naznačit, jaká by měla být alokace pravomocí, jaké by mělo být rozložení pravomocí, A měli bychom třeba naznačit, jaká jasná kritéria by měla existovat pro ty dvě různé úrovně pravomocí. Například. Pro mě je velice zajímavé to, že jsme svědky toho, že vnitrostátní úroveň se chce eh, více účastnit na evropské úrovni a naopak. Dám vám dva příklady. Například národní parlamenty chtějí mít přímý vztah s komisí a tím úplně obcházejí Evropský parlament. V Kosaku je to naprosto jasné. A také jsme svědky toho, že vnitrostátní vlády, především premiéři, předsedové vlád, se teď velice zajímaví o spolupráci s Evropským parlamentem. Takže vnitrostátní úroveň, národní úroveň chce ovlivňovat evropskou úroveň. A to institucionálním způsobem. Třeba si stěžují, že se nemohou ptát Evropské komise. Že nemohou jak si, si od Evropské komise vynutit nějakou zodpovědnost. Že tady neexistuje žádný přímý vztah mezi jednotlivým evropským, tady vnitrostátním parlamentem a Evropskou komisí. A potom také vidíme, že evropští předsedové vlád, kteří se zodpovídají svým vnitrostátním parlamentům, chtějí spolupracovat s námi. A my v Evropském parlamentu jsme velice spokojení samozřejmě, když nějaký premiér chce přijet k nám a vysvětlit nějakou vnitrostátní záležitost, ale jsme zároveň nešťastní, nespokojení, když nějaký vnitrostátní parlament chce se ptát na nějakou otázku přímo Evropské komise. A právě toto ústavní zmatení tomu bychom měli se vyjádřit v této zprávě o víceúrovňové zprávě, víceúrovňovém zvládnutí. Pokud se budeme vyjadřovat úplně ke všemu, co souvisí s implementací Lisabonské smlouvy a tak dále, tak si myslím, že nakonec tato zpráva prostě nesplní hlavní cíl, ke kterému měla svěřovat. Takové, směřovat takové je moje stanovisko. Takže já bych dal přednost tomu, abychom přísněji vymezili své téma, abychom si zvolili dvě nebo tři záležitosti, které ilustrují tento napjatý vztah a tam, abychom se snažili stanovit kritéria pro vyřešení té situace a abychom se snažili vysvětlit, jakým způsobem můžeme spravovat úrovňové politické těleso. Protože pokud budeme říkat, jaká je, jaká, jaký je náš názor na všechny ty konflikty, všechny problémy, které uh, vznikají kvůli realizaci implementaci Lisabonské smlouvy, tak to bude k ničemu. To bude prostě zpráva o našem názoru na vývoji, eh, vývoj událostí v Evropské unii. Takový by byl výsledek. A proto si myslím, že bychom se měli skutečně zaměřit jenom na dvě, tři důležité věci. Děkuji. Jsem si jistý, že naši zpravodajové teď tady skutečně se vyslechli výsledky naší kolektivní moudrosti a zpracují velice dobrou zprávu. Pane Třaskovský, ještě chcete se vyjádřit? Já začnu Paulem, protože vy jste odešel, když jsem se snažil vysvětlit, o co se budeme snažit, protože na jedné straně nechceme mít, vypracovat technickou zprávu o víceúrovňovém vládnutí a měli bychom se zaměřit na širší otázky, ale na druhé straně nechceme vytvořit nějakou zprávu, která by se zaměřovala úplně na všechno a která by se vyjadřovala ke všemu, co náš výbor zpracovává. Ale začal jsem tím, že jsem řekl, že technická řešení nevyřeší ty problematické otázky, které teď před námi jsou. Takže ta zpráva musí být šířeji zaměřená. Nechceme vypracovat zprávu, která bude analyzovat implementaci Lisabonské, zprávy, eh, Lisabonské smlouvy. To je jasné. A musíme se zamyslet nad tím, jestli takovou zprávu třeba v, budu, v nejbližší době nebudeme potřebovat. Ale když mluvíme o víceúrovňové zprávě, tak se musíme podívat na to, co se děje. Nejenom na Lisabonskou smlouvu, ale také na posílenou spolupráci, což je Amsterdam a NIS. To je, to musí být východiskem. Ale nechceme o tom psát zprávu. Jenom to bude samozřejmě východisko naší práce. Musíme začít tím, že budeme hovořit o tom, jaké máme zkušenosti s víceúrovňovou zprávou. Nebudeme tady jaksi objevovat Ameriku. Tyto diskuse se vedou už celá léta to, co navrhl Ashley Fox, to už jsme tady měli v roce 94 a potom to řekl i John Major a tak dále a tak dále. Takže tyto návrhy nejsou nic nového. Byly tady různé názvy, EHOP, a la carte a tak dále. Ale to, co, k čemu se musíme vyjádřit, to jsou současné nejdůležitější otázky. A sice, jak vynalézt novou strukturu, jak se vyrovnat s nebezpečím rozdrobenosti a co dál. Myslím si, že to tady musí být trošku širší než jenom ty úzce vymezené oblasti, ale zároveň souhlasím s tím, že se nemůžeme vyjadřovat úplně ke všemu. Podle mě nejdůležitější je interinstitucionální vztah, protože o to jde ve víceúrovňové zprávě. O tom napětí mezi jednotlivými orgány. Dříve jsme hovořili o mezivládními a komunitárních metodách, ale i ty se teď mění. Takže jak to chceme provést, ty změny? Já nechci se zaměřovat na konkrétní otázky vztahu mezi národními parlamenty a Evropskou unii. To bych, unii, to bych nechal úplně na zvláštní zprávu. A něčím podobným jsme se zabývali také v Lamasově zprávě, takže já bych se chtěl zaměřit skutečně na tu širší otázku legitimity a současného nastavení mezi jednotlivými orgány. A to je hlavní téma, nad kterým se chceme zamyslet, když budeme hovořit o víceúrovňové zprávě. A myslím si, že skutečně na to bychom se měli zaměřit, protože v tom spočívá hlavní problém. To ale samozřejmě nebrání tomu, abychom také odvedli nějakou práci ohledně té otázky národních parlamentů. Na to bychom měli asi vypracovat zvláštní dokument. Také se samozřejmě můžeme zamyslet i na implementaci Lisabonské smlouvy. Lisabonské smlouvy. A také to neznamená, že bychom se v budoucnu nemohli připravit na nějaký takový sněm, řekněme, kde bychom si ujasnili, jaké je stanovisko parlamentu. A ještě, když se tady vrátím k těm předchozím příspěvkům, tak my musíme najít nějaký fungující vztah mezi těmi strukturami, které vytváříme, například fiskální pakt, mechanismus pro stabilitu a tak dále. Je tady celá řada nápadů na to, jak vytvořit nové instituce a nové nastavení. A my musíme eh, přijít s nějakým plánem, jak to všechno sladit, aniž bychom ohrozili Evropskou unii. Když přemýšlím o posílené spolupráci a víceúrovňové zprávě, tak já hrozně nerad dávám eh, něco do škatulek, ale vždycky jsem si dělal největší starosti s tím takzvaným permanentním jádrem, ať už tomu říkáme různě. Jsem trošičku nervózní, když někdo, jak si hovoří o těch dvou, řekněme, různých tělesech, které mají třeba i zvláštní eh, rozpočty, anebo nedej bože i orgány, protože to by byl začátek konce. A to nehovořím o federalistech, ale myslím si, že spousta lidí by to využila jako záminku pro to, aby jaksi podkopala určité základní eh, hodnoty evropské a tak dále to, ta myšlenka dvou rozpočtů, tak to by byl naprostý konec solidarity. A určitě by to podkopalo celou naši strukturu, kterou jsme zatím vytvořili. Vlády se mění samozřejmě, zpráva se mění, rozvíjíme, rozvíjíme se díky krizím. A myslím si, že jeden z největších úspěchů, kterou jsme zatím dosáhli, je vytvoření takové entity, která je otevřená všem a která se, kterou můžeme využít vždycky jako takovou poslední instanci. Samozřejmě se snažíme eh, všechno dělat spolu, řešit spolu a necháme dveře otevřené i pro ostatní. To musí být takovým východiskem naší diskuse, ale samozřejmě se můžeme zamyslet i nad jinými možnými řešeními, která by nám přenesla jasnější myšlenky. To je v pořádku. Ale v žádném případě nechci tady mm, v žádném případě navrhovat nějaké dvě různé Evropy nebo něco takového. A je to jedno, jestli tam bude moje země v tom jádru nebo nebude. Nejde o to, jestli se některé země budou účastnit a některé ne, ale neměli bychom vytvářet systém, kde nejdřív tedy přizveme všechny k účasti. Prostě měli bychom nechat otevřené dveře všem. A to je jedna z, jeden z největších úspěchů fiskálního kompaktu, protože samozřejmě nikomu z nás se nelíbí, ale otázka je, jaká je druhá alternativa. Alternativa je rozdrobenost, fragmentace, uh, a to, že bychom zavřeli dveře ostatním, kteří se neúčastní. A tady musíme skutečně postupovat inteligentně. Musíme umožnit účast všem, i když to je třeba z jaksi volebního hlediska nepohodlné. A teď ještě k otázce vedení. To je taková obtížná záležitost, protože já si myslím, a tady vám zase dám příklad z toho, o čem se diskutuje v Polsku. Třeba před 15 lety, kdybyste řekli, že někdo prohraje volby, protože napadne v polské debatě německou kancelářku, tak by vám lidi řekli, že to je šílenost, ale ono se to vlastně stalo. Přesně to se stalo v naší opozici. Oni ne úplně prohráli volby, ale určitě přišli o pár procentních bodů. A vlastně veškerá soutěž byla u konce. A nedošlo k tomu proto, že bychom najednou jaksi zahořeli láskou k Němcům, i když se samozřejmě náš vztah k Němcům za poslední 20 let velice změnil, ale německé vedení, to je takový, jak se základ stability, takový pomník stabilitě. A to je obrovská změna pro nás i pro ostatní. A já už jsem tady hovořil na začátku o výsledcích té studii, jaké jsou eh, jaksi názory v různých státech, tak je to všude to samé. O 15% víc Britů věří eh, německému vedení a pozitivně hodnotí eh, Angelu Merkelovou, její reakci na krizi, než třeba Davida Camerona. 30 Poláků Angelu Merkelovou hodnotí jako eh, kancelářku, která je stabilnějším vedením v krizi než naše vlastní vedení. A to určitě by mělo vést k určitým obavám. Myslím se tady, že je třeba, abychom měli nějaké stabilní vedení, stabilní základ, všude, ale musíme se k tomu přistupovat opatrně, protože tady nejde o to, že by jeden stát, jeden národ měl poskytovat vedení ostatním, ale spíše bychom měli hovořit o kolektivním vedení na evropské úrovni. A musíme se zároveň pokusit zjistit, jak vytvořit systém, který by nám poskytl efektivní, jasné vedení, aniž bychom byli dogmatičtí. A musíme zároveň tedy ochránit úspěchy, kterých už jsme dosáhli. A zároveň nesmíme ohrozit celý ten postup tím, že bychom jaksi vynalezli něco, co by rozdrobilo a podkopalo celou tu strukturu. Děkuji. Shouldn't be surprised at... Asi nikoho ne. Překvapí, že my obdivujeme paní Merklovou, protože je to v naší tradici mít silné ženské vedení. Takže pan Gualtieri, my sice máme ještě 15 minut, ale eh, ne, tak, abyste nepodlehl pokušení hovořit 15 minut, eh, můžete hovořit jenom 5 minut. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se hovořit stručně anglicky. Za prvé chci poděkovat kolegům, eh, kteří přispěli hodně eh, k tomu, abychom eh, se eh, uměli lépe zaměřit na rozsah, na povahu zprávy a myslím, že bychom měli začít víc takového paradoxu, který zde vyplynul a to, že eh, eh, krize nám ukazuje, jaký je dopad společné měny a co uděláte v zemi, hm, kde třeba ty dopady jsou tedy slabší eh, než v jiných zemích a ukazuje nám to, že je potřeba mít více legitimní, konsistentnější ekonomické řízení v Evropě. Paradox je tento. Na jedné straně <clears throat> po krizi my eh, tedy posilíme eh, kompetence Unie v oblasti ekonomiky a daní a měny. A potom zde vznikne problém s legitimností, protože občan nemá pocit, že Mm, se jich někdo na to ptal, na toto rozhodnutí. A, ale navíc je to rozhodnutí, které politicky se dotýká jejich země a jejich životů. Takže je zde velký problém s legitimitou. A za druhé máme zde velký problém i s konsistentností, protože výsledky nám ukazují, že pokud de facto kompetence Unie se rozšíří, tak potom i přesto nebudou stačit. A ještě nemáme ani reálnou ekonomickou a měnovou unii. My jsme se dostali tady do fáze, kdy eh, je zde tedy, eh, mm, že tedy na jedné straně mm, příliš mnoho se hovoří o té legitimaci, legitimnosti demokratické, na druhé straně je zde mm, nevole tedy tomu ekonomickém řízení, ale znamená to i změnit smlouvu a tady je potřeba jednomyslnost. Takže já myslím, že asi opět nakonec bude muset se e, svolat konvent, který e, spustí revizi smlouvy. Z debaty i vyplývá, že je zde nejdůležitější bod, a to je legitimita. A asi na to se zaměřila většina příspěvku. Celá souhlasím s panem Weberem, v tom, že tento problém legitimity má různé dimenze. Je to problém například, když vemu jeho příklad, třeba dnes komise zveřejní doporučení pro jednotlivé země a to bude mít daleko větší dopad než v minulosti kvůli sixpacku, kvůli novému mechanismu, který jsme vybudovali, kvůli reakci trhu. A takže máme zde problém i e, e, volby komisařů. Komise tedy problém s větší e, demokratizací celého toho procesu jmenování komisařů. Kdo tedy má být osobou, která bude plnit tuto významnou roli? A samozřejmě i <clears throat> na druhé straně i Eh, eh, ani eh, samozřejmě nemůžeme budit nějaký milný dojem u občanů a žádný občan nemá určitě dojem, i když volí tedy mm, parlament, tak určitě nikdo nemá pocit, že Oli Ren je výsledek jejich volby. To ne. A je zde potom problém s legislativou a <clears throat> Mm, smlouva nezakazuje dát eh, větší demokratickou legitimitu například doporučením eh, pro jednotlivé země, i když pro eurozónu třeba ten postup může být jiný, než je to postup podle článku 121. Třeba pro eurozónu to může být jiný postup. Eh, tady to ale mm, smlouva nezakazuje. To je otázka, pouze otázka politické vůle a za třetí je zde problém eh, demokratického dohledu nad implementací, demokratické kontroly nad implementací a náš parlament se musí to naučit, eh, tedy nejenom být spolutvůrcem legislativy, ale také i vykonávat politickou kontrolu, eh, pokud chceme posílit naši legitimitu. Takže to jsou různé problémy, které třeba analyzovat, eh, eh, zlepšit eh, a pokud možno vyřešit. A potom je zde problém s konsistentností. Jo, Leinen má pravdu. <clears throat> je to problém kompetencí, tedy jak je konstruována smlouva. Jak smlouva třeba tuto oblast některak nevylepšila ve srovnání s předchozími smlouvami my zde máme výročné kompetence měnové unie, ale je takový zvláštní statut ekonomické a hospodářské politiky, což je důsledek faktu, že my hovoříme o hospodářských politikách členských států, ale eh, eh, členské státy, eh, pokud mají tedy Eh, eh, rozpočet, který je 99% HDP, no tak její hospodářská politika je v zájmu Unie a ten nástroj koordinace hospodářských politik Unie není dostatečně silný. To musíme také řešit, abych eh, reagovala na pana Renkela. Ano, my nemůžeme udělat takový katalog všech detailů, které je třeba změnit, ale <clears throat> musíme identifikovat, které jsou ty základní problémy, té několika úrovňové zprávy v Unii, společná měna, větší unie, eh, členské státy, které nesou na svých bedrech 99% rozpočet Unie, potom eh, mít i nástroje, které jsou mimo institucionální rámec Unie a které jsou ale zásadní pro řádné provádění Eh, hospodářské měrové unie. To jsou tyto problémy, musíme identifikovat, eh, kde toto má dopad na určitá makrotémata a vyřešit makrotémata jako legitimita na třech úrovních, třeba i potom konsistentnost a systematičnost, koherentnost mezi těmi různými úrovněmi zprávy, což není zas tak dlouhý seznam konkrétních opatření, ale zároveň to není pouze nějaká obecná úvaha nad problémem. Ne, také bychom měli i vytipovat možná řešení. A měli bychom také dát odpověď na to, o čem teď se diskutuje. <clears throat> Jsou eurobondy možné bez smyslu smlouvy nebo ne? K tomu by se měl parlament vyjádřit. Třeba jak řešit eh, třeba problém mm, ta mm, daň z finančních transakcí má být na evropské úrovni, na úrovni eurozóny a e, může to mm, být jeden ze zdrojů pro evropský rozpočet? Ano, asi ne, ale musíme se k tomu vyjádřit, je to možné nebo ne. Je možné, aby o vlastních zdrojích evropského rozpočtu rozhodovalo všech 27 států? to je něco, čím se parlament musí zabývat. A také bychom měli nakonec <clears throat> my asi nejprve navrhneme takový non-paper, kde budeme definovat problém, kde popíšeme problém co to znamená eh, několika nebo úrovňová zpráva, to musíme definovat na papíře a potom budeme definovat strukturu zprávy, potom do jaké hloubky půjdeme eh, v těch čech, třech částech zprávy a potom my tedy vlastně připravíme pouze takovou osnovu, tak kde budou definice a rozsah působnosti zprávy a e, bude to reflektovat samozřejmě i příspěvky v této první diskuzi. Také i souhlasím s panem Hafnerem a s panem Leinenem a to, že bychom se měli pokusit od, zahájit dialog, a to nejenom <clears throat> s těmi ústavními experty, které určitě bychom měli na výbor pozvat na slyšení v říjnu, a některé možná i pozvat ještě do léta, mě napadají určitá jména, o kterých budu jednat se sekretariátem, ale také bychom měli zahájit dialog s občanskou společností a to i e, e s tím výhledem, že třeba bychom byli takový konvent občanů. A takže e, to navrhují především kolega Hefner a Leinen, takže to bychom také měli vzít do úvahy ve zprávě. Asi tady bych skončil, pane předsedo, já jsem. Jinak bych překročil, nebo jinak bych nerespektoval vaši radu, pane předsedo. Výborně. Děkuji, pane Gualtieri. Tím jsme uzavřeli tento bod programu a sekretariát eh, nebyl informován o žádných jiných bodech, takže příští schůze 18. června ve 3 hodiny a 19. v 9 hodin. Děkuji za účast. Tím schůzi uzavírám.